Mes chers collègues, bonjour. Drazí kolegové, krásné dobré ráno. Zahájíme naše zasedání. Pojďme. Eh, takže pořád, návrh pořadu jednání, nemáte-li námitky, můžeme schválit, ano. Zápis ze schůze 29. můžeme schválit, nemáte-li žádné námitky. A rovnou začneme prvním bodem, a to je zpráva z vlastní iniciativy týkající se akčního plánu vojenské mobility, což je návrh stanoviska k eh, zprávě výboru AFET a dám hned slovo našemu zpravodaji a potom stínovým zpravodajům. A pak bych ráda znala také stanovisko Evropské komise. Pane Teličko, krásný dobrý den. Dám vám slovo. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Krásné dobré ráno. Já nebudu opakovat, že co to je písemné stanovisko, je to velice krátké, takže můžeme řečit našimi doporučeními, podíváme se rovnou na ten návrh. Vím, že záležitost eh, je eh, zajímavá, ale také sporná pro všechny z nás, protože pro některé kolegy může způsobovat potíže některým politickým skupinám. Dovolte, abych eh, zejména upozornil na jeden významný prvek, a <clears throat> hovoří se o vojenství. Je to vojenské užití, ale vojenské znamená, že pakliže budeme implementovat eh, z koncepční stránky věci, mm, například při budování či mm, přidávání hodnoty ke stávající infrastruktuře, <clears throat> že to je pro Eh, účely hospodářské soutěže a povzbuzení soutěže. Na jedné straně musíme zabezpečit, abychom byli eh, soběstační, co se týče schopnosti v případě potřeby, buď pro preventivní a eh, nebo mm, odvetná opatření, a abychom byli schopni pohybovat těžkými vojenskými zařízeními, ale nemusí to nezbytně samozřejmě jít pouze tímto směrem čistě vojenských účelů může to být o vojenském účelu, ale v souvislosti také s civilním účelem, například v případě katastrof, eh, kdy potřebujeme rychlou reakci, eh, rychlou možnost přesunu. A to je tedy jeden bod, eh, na který jsem chtěl upozornit. Druhá věc, Částečně jsem už se to o tom explicitně, částečně implicitně zmínil. Najdete také silné zdůraznění návrhu stanoviska v tom ohledu, že hovoříme o zboží, o dvojím užití, dual use. A na, prosto jasně je to v návrhu stanoviska formulováno. To znamená, že není to tak, že bychom se soustředili výlučně na vojenské účely, na vojenské projekty. projekty. Vždycky to v zásadě souvisí s tím, co je účelem, zda je to tedy cestující, doprava, logistika, ty, ty všichni z toho musí profitovat. Já si myslím, že ten jazyk je naprosto jasný. Také dovolte, abych řekl, že bychom rádi zabránili takovým situacím, aby pro pouhý účel vojenského užití bychom prostě definovali projekty na jakémkoliv stádiu, který by znamenal eh, dodatečné náklady nebo který by měl zapotřebí prostě eh, být nějakém vyřešen. My se díváme na zcela konkrétní fáze. Podíváme se na celý akční plán a na veškeré jeho stupně, ale musíme skutečně pracovat velice koncepčně od začátku až do konce. To jsem taky chtěl zdůraznit. Eh, navrhované stanovisko je pozitivní eh, jde, je v souladu s politickými rozhodnutími a podle mého názoru také s převažujícím názorem, že toto je potřeba Evropské unie v našem geopolitickém stále komplikovanějším světě. Nechci zabíra, zabíhat do podrobností, ale jsem si jist, že si to všichni uvědomujeme. Takže bych řekl paní předsedkyně, že co do úvodu by to asi mohlo stačit, protože já jsem o této záležitosti již několikrát hovořil eh, v, a také vidí, v kontextu SEFu vidíte také, že jsou tady odkazy na to. Jenom bych řekl, že vojenská obálka není něco, co bychom odřízli od CEFu, Ehm, samozřejmě jsou různé způsoby, jak se na to dívat, ale jedna věc je jasná. Je to otázka dodatečných zdrojů, které integrujeme do CEFu. A toto je nesmírně důležité, že zásady a normy CEFu eh, a CEF legislativa bude eh, zachována. Takže mm, toto za mou stranu jako krátký úvod, stanovisko je krátké a doufám, že se to všichni přečetli a těším se na vaše reakce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát, pane Teličko. Mohl byste nám prosím pěkně připomenout tu částku? Je to 6 miliard nebo kolik to je v současné době? Můžete to říct ještě jednou? Částka pro tuto položku je 6 miliard nebo 6,5 miliardy. Šest celých čtyřicet pět. Děkuji mnohokrát, pane Teličko. Bylo mi potěšením. Pan Wim van de Kamp. Paní předsedkyně, velice vám děkuji. Děkuji je to pro mě velká čest, že zde mohu zahradit Marian Marinesku v této souvislosti, protože on je nyní ve Vidni, kde má EPP zasedání svého byra. Proto je on tady a já jsem zde. Tak, to je trochu takový smutek dnešního dne chci srdečně poděkovat Pavlovi Teličkovi také jménem Mariana Marinesku za jeho stanovisko. Ve velké míře souhlasíme s přístupem pana Teličky. Pan Telička a pan Marinesku také spolu jsou zpravodajové v souvislosti s návrhem CEF. A tím pádem je celá situace o něco snažší a sladěnější. Pavel už o tom hovořil. Sousloví dual use, zboží dvojího užití, to je východisko. Já osobně, a na to bych se chtěl také zeptat nebo požádat, že by na prvním místě mělo být u toho dual use infrastruktury to občanské použití na prvním místě. Takže nahlížet spíše to civilní užití jako primární, že to by mělo být to východisko a až potom bychom se zabývali tím, jak naplňovat to dual use. Jestli je to 6 miliard nebo 6,5 miliard, no to se ještě ukáže, protože v těch návrzích je 6,5 a já doufám, že to, se nám to podaří takto udržet. Pochopil jsem, že Evropská komise chce do 31. Eh, prosince 2019 předložit inventarizaci projektů, které by zde připadaly v úvahu. A budeme si tedy muset počkat, co v tom konkrétně nakonec bude. A nakonec, paní předsedkyně, je to trochu zvláštní, že tak eh, snadno hovoříme o eh, vojenských účelech, spíš bychom měli hovořit o mírových účelech, nicméně svět se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Takže ještě jednou děkuji Pavlovi Taličkovi, eh, Marian Marinesku a EPP s ním ve velké míře souhlasí a uvidíme, jak se k celé věci postaví ještě AFET. Děkuji. Děkuji, souhlasím s vámi. Všichni máme stejný cíl, a sice mír, to je pravda. Paní Grapiny, máte slovo, krásné dobré ráno. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve eh, bych ráda poděkovala eh, výboru a všem, kteří mi velice pomáhali jako stínové zpravodajce, kteří mi také pomohli zaobírat se tím akčním plánem týkající se vojenské mobility. V rámci postoje paní komisařky děkuji mnohokrát panu Količ, Teličkovi za jeho návrh a za vysvětlení, které nám podal. Měli jsme pracovní skupinu k tomuto tématu, kde já jsem se snažila vysvětlovat, a to je také pravda. Eh, kolega řekl, eh, proč bychom měli uvažovat v termínu vojenský, ale za prvé neměli bychom se vyhýbat tomu, co tam je. Eh, když se podíváme na to jiným způsobem, Kdybychom se na to dívali jiným způsobem, věci by mohly mít negativní dopad. Teď bych ráda řekla, tak jak to právě už řekl také pan Telička. Je tady to klíčové slovo dual use, zboží dvojího užití. Nezapomínejme prosím na to, že vojenská mobilita se neděje pouze jaksi v termínech války. Eh, eh, vidíme, eh, jaké věci se dějí a vojenské týmy také pomáhají v případě katastrof a je tady potřeba, aby byli schopni eh, eh, převážet vojenská zařízení. Eh, a mm, tudíž vojenská mobilita tady souvisí také s civilní mobilitou. Eh, a vlastně to může znamenat úsporu. Eh, použijeme eh, to pro občanské účely. Když to tedy spojíme, nemůžeme tedy tady budovat dvě infrastruktury, jednu pro vojenské účely a vojenské mosty a tak dále, jedny pro civilní využití. Když budeme moudře postupovat, mohli bychom dospět k hospodářské efektivitě a na druhé straně by to posílilo bezpečnost našich občanů. Čili neměli bychom se bránit používání toho slova vojenský, protože jsme povinni postarat se o bezpečnost našich občanů. A teď ta mm, částka je 6 nebo 6,5 je důležité ne jaká ta částka je, ale jakým způsobem ji použijeme a integrujeme do CEFu a do TNT. E, I v rámci e, jednotného evropského nebe. Také jsem řekla, že je třeba vyjasnit, přesun nebezpečného zboží, přepravování nebezpečného zboží, a teď mám na mysli tedy vojenské. A myslím si, že tady pro někoho to jsou politické, bude pro někoho technické, ale já si myslím, že to je jak politická, tak technická záležitost. Snažila jsem se vyjednávat se spravodajem a také s kolegy v mé skupině Pracovali jsme na pozměňovacích návrzích, které by mohly zabránit určitým situacím, tak, aby vojenská mobilita vždy byla nazírána ve spojení s civilní mobilitou. Děkuji, děkuji. Pan Zlotovský, máte slovo, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji. Já chtěl bych povědět, že generálně... Hm, děkuji. Já vím, že obecně toto podporujeme, jde o úpravu infrastruktury i s ohledem na vojenské účely a já samozřejmě eh, rozumím tomu, že se nacházíme v situaci, kdy kde člověk, když člověk eh, si přeje mír, tak musí být připraven i na válku, musí být ani vyzbrojen. To je eh, vidět i mimo Evropskou unii. A chtěl bych se zmínit ještě o uspůsobení eh, sítě ten TEN-T, protože ta v tuto chvíli funguje pouze pro civilní dopravní účely a, teď se plánují další, eh, a podle toho se to také plánuje. Jde o ty, ty hlavní dopravní osy eh, a, a další cesty a je důležité, abychom tuto infrastrukturu přizpůsobili. A ono nejde pouze o ten tý, Musíme se postarat také o to, aby eh, byla přizpůsobena vojenským dopravním účelům. A pak bych se rád ještě zmínil také o způsobu financování, jakým způsobem mají být prostředky rozděleny na různé projekty a jakým způsobem budou ty projekty vybírány. Protože oni existují výběrová řízení, kde vzájemně ty projekty soutěží a až budou vybírány, nebo když jsou vybírány, tak musíme pečlivě celou věc sledovat a musíme to koordinovat v rámci celé EU. Chtěl bych také požádat komisi, aby vyjasnila, jak to bude vypadat e, s úrovní financování a jak se to bude rozdělovat na přeshraniční projekty a na jiné projekty, a jestli tam budou s tím souviset nějaké um, povinnosti. Možnosti financování v rámci CEF nebudou stačit eh, na naše cíle, eh, které si stanovíme. Zajímalo by mě, jestli ano nebo ne, nebo jak to s tím vypadá. Děkuji, pane Zlatovský. A slovo má další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Nám by vyhovovalo více, kdyby otázka vojenské mobility nebyla zahrnuta do CEF, protože civilní potřeby jsou eh, zásadní a my jsme skeptičtí k tomu, že 6,54 milionů by mělo být vyňato z CEF. Eh, tato infrastruktura přispívá k udržitelnému dopravnímu systému, ale není tady dostatek eh, popisu, jak by ty prostředky byly vynaloženy a nejsou tady analýzy o tom, kolik projektů již byly vyhodnoceny eh, minist, příslušnými ministry. Musíme vyřešit také otázku přeshraniční spolupráce a, a vítáme důraz na duální upotřebení. A děkuji. Děkuji. Pan Van Dalen. Ja, voorzitter, dank Děkuji vám, paní předsedkyně. Odstavci dvě návrhu stanoviska. Pan zpravodaj hovoří, vyjadřuje velkou podporu tomuto návrhu ale já k tomu mám několik otazníků, protože si myslím, že slovo silný zde není vhodné. Když hovoříme o dvojím užití, tak je tu tedy otázka, jaká, jaký je vztah té vojenské a civilní složky. Když se podíváme například na letectví, na letiště, rozdělení leteckého prostoru, že zde vlastně to eh, vojenský účel je vždy ten průraznější, takže je důležité se uvědomit, jakou cestou chceme jít. A to by nemělo být primárně eh, cesta vojenská, ale cesta civilní. Služby pro občany. A to je také otázka související s eh, rozdělováním projektů v brzké budoucnosti. Když tedy máme nějaké projekty, které mají funkci dual use a dostanou se do té tabulky Eh, budou potom jaksi eh, už vytříděny směrem nahoru a budou, bude pravděpodobnější, že budou financovány, zatímco jiné projekty, které jsou také důležité, třeba v souvislosti se životním prostředím, myslím zde například projekty vnitrostátní plavby, že ty snáze spadnou pod stůl, takže k tomu bych rád ještě něco slyšel. A za třetí, to je také důležité a zatím o tom kolegové nehovořili. To je takový ten známý eh, eh, přístup Evropy, že prostě má vždycky takový Pavlovův reflex Evropa, když je někde nějaký problém, tak všichni řeknou, a musíme to vyřešit prostřednictvím nové legislativy, nového nařízení. Ale mohlo by to začít teda u dual use, což zní docela nevinně, dvojí užití, kdo by tady mohl být proti, ale najednou se za to ještě naváže celý balík jiných věcí a budeme zde najednou Evropské obrané společenství a salámovou technikou, kterou všichni znáte, kousíček tady, kousíček onde, no a než budete vědět, tak najednou zde budeme mít tu obrovskou věc, třeba eh, Evropskou obrané společenství. Takže měli bychom se nad tím opravdu zamyslet kritičtěji a ne jenom vyjádřit eh, výraznou podporu. Děkuji. Děkuji, pane Fandálene. Paní de Monte. Tak děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, autorovi zprávy za jeho návrh. Myslím si, že bychom měli vycházet ze sdělení komise a, návrh, eh, a z návrhu výboru AFED a já si myslím, že tam jsou již jasná vodítka. Hovoří se tady o dvojím užití, ale poté se explicitně hovoří o vojenské mobilitě. Nejde tedy pouze o technická pravidla a technické odkazy, jde opravdu o věci, které jsou vysoce politické a to by mělo být dostatečně zohledněno. A uvědomněme si, eh, že je tady 6 eh, miliard euro naplánováno eh, na tyto účely, takže to je velká částka a konkrétní projekty, které se tedy uvádí, by měly být nejprve pečlivě přeskoumány. A i ze strany komise již bylo naznačeno, že eh, tady máme na mysli různé mosty, přeshraniční oblasti a tak dále. Časově je to problematické, protože ty lhuty jsou velmi krátké. Teď již máme polovinu roku 2018 a tam ten termín eh, je v roce 2019. Možná, že bychom eh, měli zkrátka hovořit o posílení infrastruktur, bychom poněkud zmírnili to rozhodování, aby to nemělo odrazující účinek. To přece vypadá, jako kdyby se Evropa musela bránit před nějakými útoky. Já si myslím, že tomu jsme ještě velmi daleko. A um, proto bychom neměli hovořit o této pozemní obraně, to snad není aktuální. Nyní ještě dotaz pro autora. Jak máme chápat pojem přeshraničí? přeshraniční. Jde o hranice mezi členskými státy a nebo jde o vnější hranice Evropské unie. Mohl byste to uh, probrat blíže? Děkuji, pan Kramer, velmi rychle. Děkuji. Ano. Uh, souhlasím s tím, že mír můžeme zajistit pouze v případě, že je člověk ochoten se bránit. S tím souhlasím. Ale proč dopravní sektor má dát k dispozici 6 miliard eh, euro na tyto účely. Já bych neměl nic proti tomu, kdybychom řekli, potřebujeme více peněz na infrastrukturu, obecně se to schromáždí z nejrůznějších eh, oblastí, rozdělí se to na všechny eh, potřebné oblasti, ale to, že tady 6,5 eh, miliardy bude z dopravy poskytnuto na vojenské účely, to se mi nelíbí. I v Junkrově fondu doprava poskytla největší podíl, takže my bychom byli ti, kteří vypadají jako, že mají spoustu peněz, nic nepotřebují a můžou financovat všechny ostatní eh, sektory. Proč se toho neúčastní ostatní? 40% peněz jde do zemědělství, tak proč eh, tady ty peníze nečerpáte od nich? Eh, oni by také měli hájit mír a tak dále. Takže jednostrané a proto to odmítám a tuto zprávu nepodpoříme. Děkuji, pane Kramer. A předtím, než dám slovo komisi, Eh, tak eh, musím říct, že vás samozřejmě vnímám, ale myslím si, že tady máme ten problém v souvislosti s tím slovem vojenská mobilita. Eh, myslím si, a tady samozřejmě dojde ke klimatickému oteplování a my budeme muset řešit důsledky oteplování. A my se k tomu budeme muset nějak postavit. Takže důsledky eh, možná nebudou ehm, čistě vojenské, v každém případě budou humanitární. Takže já si myslím, že tady chybí to slovo humanitární. Eh, když jste hovořili třeba eh, mm, o, nebo když si představíte povodně, tak tady se budou přepravovat obyvatele a tady právě se hraje roli doprava. A potom druhá věc, ten fond 6,5 miliard euro, pokud jsem tomu dobře porozuměla, ten fond nemá být zaměřen pouze na vojenské účely, e, i když tam dojde k těmto úpravám. Má to sloužit celé oblasti dopravy a já bych chtěla ovšem upozornit, že těch 6,5 miliard to je něco, co je určeno na dopravu, na renovaci e, infrastruktur, podporu mobility. My tam máme naše cíle a je potřeba, aby se to zohlednilo i právě v této rozpočtové línii nebo e, v tomto fondu, v této vyhrazené částce. A já teď e, udělím slovo panu Kousnovi z generálního ředitelství MOVE. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jaký je cíl tohoto návrhu? Jde o to, abychom využili synergie a aby byly eh, jasné synergie mezi dopravní politikou a obranou politikou. A já osobně s vámi souhlasím. Eh, líbí se mi eh, více samozřejmě politické slovo obrana než vojenství, vojenská mobilita, protože to je samozřejmě širší pojem a vy máte samozřejmě pravdu. Tyto infrastruktury budou svou povahou sloužit i jiným věcem než pouze vojenským účelům v čistém slova smyslu. Bude to samozřejmě samozřejmě eh, sloužit třeba k důležitým přepravám z humanitárních důvodů a, a samozřejmě eh, většina těchto zemí má armádu, která má také tyto účely a ob, civilní obrana bude muset samozřejmě využívat tyto infrastruktury. Samozřejmě musíme být naprosto jednoznační. CEF v žádném případě nebude financovat nic, co nebude sloužit dopravní politice. E, tím, že tam dáváme ten výraz dvojí užití, tak tam se komise jasně angažuje k tomu, že nebude dělat nic, co by bylo buď potřeba e, v oblasti obrany, ale co by zároveň nebylo užitečné pro dopravu. A tento užitek nebo tato účelnost, to bude e, stanoveno s naprostou transparentností a e, tam se samozřejmě obrátíme na současněné strany v oblasti dopravy a budeme po nich chtít Eh, vědět, jaké jsou typy investic, eh, pokud jde o ta kritéria vojenská, která nebudou přímo užitečná i dopravě. Takže jsou to aktéři z dopravního sektoru, kteří budou eh, stát na prvním místě, samozřejmě členské státy. Budou to oni, kdo budou určovat, co je užitečné pro dopravní politiku, co slouží tomuto účelu. A ještě něco velice důležitého, toto umožní, abychom eh, pro síť TNT toho udělali více. Protože ono to bude muset samozřejmě sloužit dopravní politice a to znamená, že to bude nutně eh, se týkat sítě TNT. A pokud jde o síť TNT, tak to bez pochyby pomůže financovat eh, globální síť, kde zatím se toho financovalo velmi málo, anebo Mm, také to mm, půjde směřovat k centrální síti nebo k těm koridorům, kde jsme toho také zatím málo financovali. Takže je to opravdu prospěšné pro všechny strany. Umožní to rychleji financovat nezbytné a užitečné věci pro dopravu po celé síti TNT, v celém jejím rozsahu kde se toho málo financovalo, například pokud jde o silniční sítě a v rámci TNT. A tam teď bude možné využít CEF, protože tam jednak půjde e, o ten užitek pro dopravu a jednak i pro ten vojenský užitek. Takže to nám umožní, abychom vlastně zašli ještě dále, pokud jde o dopravní politiku. Zajdeme dále, než bylo dosud možné. A abych se vrátil k eh, projektům a jejich eh, výběru. Ten výběr bude probíhat stejným způsobem, jako to eh, probíhá dosud v rámci CEF. Budou tam různá výběrová řízení na základě co nejpřesnějších kritérií a budou se vybírat ty nejlepší projekty. Někteří poslanci tady zdůrazňovali přeshraniční charakter. Ano, to je samozřejmě důležitý, důležité kritérium. CEF je samozřejmě určen zejména na přeshraniční projekty bez ohledu na to, jestli jestli budou užitečné i z vojenského hlediska nebo ne. Eh, ty přeshraniční projekty samozřejmě mohou využívat SEF, eh, ten je proto určet. A tady rozhodně nejde o to, aby to uzmulo nějaké prostředky z CEF. Má to být spíše doplňkové. Je to něco, co komise předkládá jako něco doplňkového. Když se podíváte na finanční eh, výhled, tak je to skutečně v jiné kapitole na politiku Eh, obrany a bezpečnosti, ale má to být zpravováno právě prostřednictvím SEF. Podívám se ještě na ostatní dotazy, které tady zazněly. Hmm. Tam nebude nic používáno své volně skutečně vše půjde podle postupu CEF, podle řádných postupů. Ty postupy eh, v rámci CEF dobře znáte a ti eh, nikdy nebyly eh, kritizovány. Děkuji, Děkuji mnohokrát, pane Kalsone za toto vaše vysvětlení a slovo dostane zase náš zpravodaj pan Telička. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji kolegyním i kolegům za veškeré komentáře. Obecně bych řekl toto. Opravdu to byly relevantní připomínky a také tak souhlasené. Vy jste, paní předsedkyně, hovořila o tom humanitárním aspektu. Ano, to je dobrý návrh, který by tam šlo zařadit. Já v podstatě mám na mysli to, že vojenské eh, řešení naléhavých situacích eh, v civilní oblasti. Měli bychom si uvědomit, že v každé členské zemi může nastat situace, ať už je to přírodní katastrofa nebo e, nějaká katastrofa v důsledku špatného stavebního provedení, kdy prostě bude třeba rychle převést eh, eh, vojenskou techniku někam, protože zde bude ohrožení života. Takže měli bychom si to uvědomit, až budeme hlasovat pro nebo proti. Vím, hovořil o té obavě, v souvislosti s civilním užitím, že by to mělo být primární. Já bych mohl ocitovat ten návrh stanoviska, ale třeba na konci odstavce číslo 5 měly by být eh, působilé pouze pokud eh, se přidávají k stávající infrastruktuře v rámci TNT a umožňují dvojí užití příslušné infrastruktury. A mohu ocitovat i některé další, že opravdu to občanské civilní užití je primární, je to hlavní. A samozřejmě zvážíme, budeme zvážovat, jestli to přidává nějakou přidanou hodnotu ke stávajícím eh, návrhům, plánům a podobně. Také poukazujeme v textu na Eh, mosty, eh, silnice a podobně. Rozhodně nebudeme integrovat projekt, který by byl čistě nebo dominantně vojenský a nebudeme ho nějakým způsobem zvýhodňovat. Finanční aspekt. Nevím, jestli ta sklenice je poloprázdná nebo poloplná, zda bylo dřív slepice nebo vejce, ale vy jste hovořil o tom, že by se vzali peníze z rozpočtu na CEF já nevím, jak jste k tomu dospěli, že to tak bude. Protože i komise to vysvětlila. Přidávají se tam peníze. Není to tak, že 6,5 miliardy bychom jinak měli k dispozici, kdyby tam nebyla vojenská obálka. Kdyby tam ta vojenská obálka nebyla, tak by to tam prostě nebylo. Takže je to synergie a je to součet. A také bych zareagoval na to, co někteří řekli. Myslím, že pan Fanda měl problém s formulací strongly support. Ale výrazně podporuje e, rozhodnutí alokovat vojenskou obálku. Ta obálka tam bude v rámci centralizovaného managementu CEF a o tom se tam hovoří. Hovoří se tam o integraci té obálky. Takže máte-li s tím problém, s tím strongly, tak v podstatě implicitně říkáte, že nepodporujete integraci eh, vojenské obálky do CEFu. Chtěl byste mít eh, tu obálku jinde. Nechcete navazovat na synergie a vlastně ten duální charakter eh, celé té záležitosti by se ztratil. A potom technické věce. Samozřejmě není to jenom čistě technické. Souhlasím s paní Demonty a do jisté míry mohou souhlasit s panem Fandálem, že to je salámová technika, ale každá legislativa může být nahlížena jako salámová technika. Vždy máte možnost, že se věci vyvinou nějak dále. A někteří, jako třeba já, věří v evropskou obranou politiku a někteří v ní nedvěří. Ale když se na ten text podíváme, tak zde v tuto chvíli tam není nic, co by nějak utvářelo ten pojem Evropské společné obrany. A už se dostávám ke konci, paní předsedkyně, jenom, a jestli jsem nic nepřehlédl, úspory. Myslím, že paní Grapin o tom hovořila správně. Ano, my tím uspoříme. Ať chcete nebo nechcete, tak to prostě je. A to je další prvek, který lze podtrhnout. Není to tak, že bychom nepohlíželi na jiné politiky, například Galileo, to je také významný prvek. Takže my zde vytváříme synergie, šetříme náklady a přinášíme přidanou hodnotu. A to je tedy to, co jsem k tomu chtěl říci. A potom na závěr možná ještě ten T, kde se řeklo, že něco paralelní. Ne, my nebudeme vytvářet něco podobného, něco navíc extra, ale možná, že některé koridory TNT, například Rail Baltica, tam je prostě stará trať a nová trať. A když uděláte určitý upgrading, tak vlastně po té staré trati může, může jet vojenská technika, může se po ní připravovat zboží. Možná to nebude 200 kmh, ale jenom 180 a nebudou mít dopad na tu na eh, druhou trať, která bude civilní. Takže místo, abychom eh, mrhali penězmi tím, že prostě tu eh, starou trať jenom tak necháme být, tak vlastně s nevelkou investicí nebude, udržíme tuto trať a nebudeme muset budovat nic nového. Děkuji vám mnohokrát, pane Teličko, děkuji kolegům. Připomínám, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je středa 12. září do 17 hodin. A nyní pokračujeme eh, s bodem týkajícím se návrhu aktu přenesené pravomoci o specifikaci eh, dopravních kooperativních inteligentních systémů. A komise tedy teď právě bude schvalovat takovýto návrh aktu přenesené pravomoci a je to v rámci Evropské strategie CTS a my tady e, na tom pracujeme s panem Ulrem jako zpravodajem a mezi listopadem a prosincem to bude předloženo radě a parlamentu a já okamžitě dám slovo panovi van der Lindenovi, aby nám to představil. Krásný dobrý den, prosím, představte to velice rychle, protože my jsme v malém spoždění. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím o to, abych byl stručný. Nejprve dovolte, abych každému připomněl, o čem to vlastně je je to o cílech dopravních, čeho se snažíme dosáhnout snížení emisí, snížení dopravních nehod, snížení zácp, eh, dosažení toho, abychom měli inkluzivnější dopravu a zároveň, abych Evropa získala posílené postavení v této oblasti a na tomto cíli jsme pracovali poslední čtyři roky a sice v rámci několika komponentů máme celou řadu platform zúčastněných stran stakeholderů, eh, celou řadu politických iniciativ a zahájili jsme také přes hraniční projekty. Eh, důležité je upozornit na to, že to, co dnes navrhujeme, je pouze první krok. Jinými slovy, E, začínáme propojovat automobily proto, aby byli schopni komunikovat navzájem mezi sebou a e, zlepšit bezpečnost dopravě. Ale to je pouze první krok e, v tom procesu automatizace, ke kterému dojde tak, abychom dospěli k nulovým nehodám na evropských silnicích. Jak už jsem řekl, tento akt přenesené pravomoci je posledním Eh, dokumentem čtyř různých prvků. My jsme začali společnou vizí, eh, to bylo právě za zahrnutí všech zúčastněných stran, příslušných průmyslových odvětví členských států. V roce 2016 eh, jsme začali také projekty, v současné době už mají 16 členských států, které aktivně spolupracují a některé další státy se zúčastní diskusí a teď akt přenesené pravomoci je tedy tím posledním stádiem proto, aby se dodal dala jistota všem, kteří se zúčastní. Jak už jsem řekl, 16 členských států se zúčastní už teď. Samozřejmě ty všechny to dělají ve spolupráci s průmyslem. Máme několik velkých průmyslových hráčů, kteří se zúčastní těchto projektů. Hovoříme-li o CITS, tak je to na jedné straně infrastruktura, která bude komunikovat s automobily, ale největší investice, nejvyšší náklady se budou týkat vybavování všech vozidel. A proto máme také velkou podporu a my jsme tedy plně důvěry, že tentokrát tomu skutečně dojde, eh, protože eh, to, na tom už se pracuje, co se týče jaksi příprav deset let a my máme skutečně veliké ambice. Bohužel ještě nebyly zmotněny, ale my si myslím, že teď nastal ten čas pro to a domníváme se, že tuto jistotu nám poskytne právě tento legislativní akt. Hmm, eh, přidaná hodnota je zjevná. Eh, mohl bych vám to vysvětlit v detailech, ale protože jste říkala, že nemáme moc času, tak eh, upřednostním dáte-li mi vy konkrétní otázky. Děkuji vám mnohokrát. Pane Vim Van de Kampe, vy jste požádal o slovo? Paní předsedkyně, velice vám děkuji. Já vím, že pan van der Linde hovoří i nizozemsky, takže to všechno bude snažší. My v EPP máme přece jenom několik poznámek na okraj k tomuto návrhu aktu v přenesené pravomoci a zvláště potom k tomu, jak se to celé odehrává v souvislosti s projednáváním. První otázka nebo žádost. Otázka, jak je možné vydat akt přenesené pravomoci, když ještě nevíte, jak bude vypadat všeobecné nařízení o ochraně údajů a jaký bude mít dopad protože je to vlastně konkretizace se ITS, ale prostě jsou ty, ty praktické dopady všeobecného nařízení v oblasti ochrany údajů. Druhá věc, a tady trochu chápu komisi, že technický rozvoj je rychlejší než rozvíjení toho aktu v přenesené pravomoci. A tím se dostávám k otázce, jak to technologie 5G bude zařazená do tohoto aktu v přenesené pravomoci. Bude mít zde automobilový průmysl dostatek prostoru, aby nové technologie zapracoval do delegovaného aktu, tak, aby s tím mohla pracovat jak komise, tak i automobilová výroba, průmysl. A potom nařízení General Safety Regulation. Na jednu stranu máme nařízení týkající se ochrany údajů a potom ještě bude nařízení týkající se obecné bezpečnosti. A jak to vše souvisí a bude, jaký to bude mít dopad na akt přenesené pravomoci a v jakých chvílích, ve kterých chvílích se to bude všechno navzájem slaďovat a jak. Potom zapojení průmyslu a členských států při utváření tohoto aktu v přenesené pravomoci. Komise je vždy ochotná hovořit a naslouchat, ale komise musí také jednat. A ty pojmy z aktu v přenesené pravomoci budou přizpůsobené této situaci nebo ne. A na závěr, kdy se dočkáme analýzy dopadu? Je, tedy toho, jaký bude dopad tohoto delegovaného aktu a jak je zde ošetřené ta veřejná konzultace. Jistě pochopíte, že se mi trochu radil i automobilový průmysl, ale myslím, že to není na škodu. Děkuji, pane Fande Kampe, a nyní má slovo další řečník. se. Pan Hertuk? Hertug. Tak kolega je s eh, pravodajem, ale co zajímá mě je toto. Já chci poděkovat komisi Myslím, že to zde má zaznít, i když jsme někdy kritičtí, tak děkujeme komisi, že se ujala tohoto tématu. Před rokem to ještě vypadalo jinak a to jsme právem kritizovali, že se nic neděje z její strany. Přičemž paralelně řada pracovních skupin i odborníků pracovali na této problematice v rámci komise. Přesto je to trochu pozdě, no ale prostě to tak je. Co by mě zajímalo, je toto. Proč toto děláme? Děláme to proto, abychom v budoucnu měli automatizovanou, zasyťovanou mobilitu. A ta může výrazně přispět k řešení dnešních problémů, emise CO2, dopravní zácpy a tak dále a tak podobně. Ono se to může povést, ale jenom tehdy, pokud to provedeme v celé Evropě, v os, celé eh, evropské 28, pokud se to podaří zrealizovat. No a já mám takovou obavu, že sice my zde v Bruselu schromažďujeme mnoho expertíz, eh, mnoho věcí podnítíme, snažíme se je zrealizovat, jenomže ta realizace funguje jenom tehdy, když ji se do ní zapojí členské státy. A když se podívám na jednotlivé členské státy, tak jsou zde rozdílné předpoklady v oblasti infrastruktury a také, řekněme, rozdílná míra vyspělosti nebo vyzrálosti, jak z hlediska kulturního, tak z hlediska infrastruktury. Jak vy, jako Evropská komise, se postaráte o tu realizaci, že bude taková, aby členské státy si plnily svoje domácí úkoly a aby v dohledné době bylo možné projet Evropem, Evropou napříč Evropou nebo se nechat svést autem, protože od toho zde je to autonomní řízení. A potom jedna otázka, už o tom hovořil pan kolega van der Kamp. Mnozí si myslí, že ten systém Wi-Fi je možná solidní, ale neodpovídá nárokům doby, protože se také technický pokrok nezastavuje a že by technologie 5G byla lepší. Takže se chci zeptat, proč se tomu Evropská komise brání. Já chápu, že usiluje o to mít rychlé výsledky, aby rychle se něco na silnicích objevilo, ale nemůže to být správné, když eh, budeme investovat do horší technologie, když bychom možná měli lepší technologie. I když teď říkám horší a lepší, nemyslím to nějak výrazně hodnotícím způsobem. Nicméně zajímá mě tedy, co ta komise v souvislosti s technologií 5G hodlá dělat nyní a v budoucnu. Děkuji. Postupujeme poměrně rychle, protože máme příliš málo času. Slovo má pan Telička. So I will speed up. Dobře, paní předsedkyně, tak já to tady zrychlím. Budu velmi stručný. Ehm, ehm, budu hovořit i za mou kolegyni, eh, která ze zdravotních důvodů se nemohla dostavit, ale sleduje to. A já si myslím, že ehm, v zásadě až na nějaké drobnosti nejsou žádné velké eh, obavy nebo problémy z její strany ani z mé strany. My tady vidí, vidíme eh, určitý pokrok a jediná věc, kterou bych za sebe zdůraznil, a to tady již zaznělo, takže já to nebudu eh, dlouze rozebírat, a to je otázka GDPR. Eh, já bych byl eh, rád, kdyby hm, toto komise zohlednila, ale jinak si myslím, že ze strany ALDE je tady poměrně velká míra spokojenosti. Děkuji, pan Deriv, velmi rychle. Děkuji. Budu velmi stručný. Připadá mi to poněkud zvláštní, že se na mě obrátilo tolik profesních eh, svazů. Eh, já jsem eh, zpravodajem, pokud jde o CITES, a tam dochází k určité koordinaci, ale jak se zdá, tak celé odvětví je tím eh, velmi rozrušeno. Vypadá to jako kdysi dříve, pokud jde o zprávu CITES. Ze začátku eh, se tam objevil velký rozruch, ale potom se všichni uklidnili a všichni viděli, že společně usilujeme o pozitivní cíl. A já bych chtěl rád komisi upozornit na to, že by již v tuto chvíli měla začít eh, Eh, dialog eh, s nejrůznějšími odborovými, eh, pardon, odbornými svazy, protože pokud máme dosáhnout, splnit tu lhůtu, tak se musí všichni včas do toho zapojit, musíme dát prostor všem stranám tak, aby jednotlivé svazy a organizace eh, se mohly zorientovat v této problematice. Pokud jde o GDPR, tak je to také velmi důležitá otázka. Jde o to, eh, jaké jsou naše představy CITES a jakým způsobem to sladíme s GDPR. Já v tuto chvíli nemám představu o tom, jakým způsobem to bude moci být eh, sladěno. Zatím jsem dostal takové otázky, které jsem jako politik politik nedokázal zodpovědět, tak doufejme, že komise ty odpovědi má. E, já mám ještě jednu drobnou otázku. A pokud jde o CITS, tak e, vy jste uvedl, že byste si přál, aby se to začalo řešit dříve, ale zatímco vy se tím zabýváte již deset let, jak si vysvětlujete, že není možné mm, tam ty věci vyřešit, co tam překáží, jaké jsou tam problémy. Vy jste řekl tuto větu, jestli se nemýlím, a já bych byla ráda, abyste to vysvětlil. Už deset let tady pracujete na tomto tématu a říkáte, že to mělo být řešeno s předstihem, tak mě by zajímalo, jaké jsou tady ty překážky, které brání tomu, že to nebylo vše včas nastoleno. Ehm, děkuji, slovo má komise, pan van der Linde. Thank you very much for all... Děkuji vám za tyto všechny velmi relevantní otázky. Já bych začal od konce. Proč to trvalo deset let? Když jsem říkal deset let, tak jsem měl na mysli, že se začalo o tom bádat minimálně před deseti lety. A ten důvod, proč tedy zatím to tu nemáme, je to, že to je problematika, která si žádá, aby každý souhlasil přesně s tou též věcí. Nemá smysl, aby každý, nefunguje to, když eh, každý bude hovořit s každým o všem možném. Potřebujeme, aby se zde opravdu shodla celá řada odvětví a proto je to celé komplikované. A za druhé, i když nikdo nespochybňuje ten společenský přínos CITS, tak eh, je to přínosné pro všechny, ale kdo to je všichni, kdo na tom vydělá? Je to docela těžké eh, vlastně tu bezpečnost silnic překlopit na takový dobrý business case. Takže jde o to, aby všichni souhlasil a viděli to jako přínosné, jako něco, do čeho má smysl investovat. Aby se toto tedy eh, změnilo, ta situace, to je důvod, proč jsme eh, jednali s tolika aktéry, z tolika aktéry z různých odvětví, protože největší investice jsou právě z toho automobilového průmyslu, protože kdybychom s nimi nebyli v kontaktu, tak bychom ničeho nedosáhli. Takže jsme rádi, že zde máme na palubě aktéry z automobilového průmyslu, jak eh, výrobců osobních automobilů, tak nákladních automobilů, nebo také motorek, to je možná zajímavé pro pana Fande Kampa. A máme zde závazky 16 členských států, které společně tedy e, s průmyslem na této věci pracují. Takže jsme přesvědčeni, že to bude úspěšné. Někteří z vás vyjádřili obavy v souvislosti s GDPR. Za prvé, GDPR je tady ta e, legislativa a delegovaný akt to nemůže měnit nebo nějak interpretovat, ale samozřejmě může řešit několik praktických otázek ale v reálu komise v této oblasti může udělat relativně málo. Je to opravdu na těch, kdo s tím budou pracovat, kteří to budou rozvíjet a aby oni prokázali těm orgánům, eh, že konají v souladu s GDPR. My v rámci delegovaného aktu to udělat nemůžeme. To je prostě na těch jednotlivých orgánech. Potom jste zmiňovali nové technologie. Ano, Vážíme si toho, že jste to zmínili a je třeba být zde co nejotevřenější k novému vývoji. A ak přeneseme pravomoci o tom explicitně hovoří. A co je důležité uvědomit si, že nemůžeme ztrácet čas. 26 000 lidí každoročně umírá na evropských silnicích důsledku nehod. Takže musíme pokročit co nejrychleji pomocí technologií, které máme dnes k dispozici, ale být i otevření k technologiím budoucnosti, což jsme a budeme. A v delegovaném aktu specificky se uvádí, že jakmile bude k dispozici nějaká technologie k použití harmonizovaným způsobem, tak se provede revize toho delegovaného aktu. Takže nebudeme čekat 3 až 5 let, než tam takovéto technologie zahrneme. A na závěr analýza dopadu, která vzniká paralelně a bude k dispozici společně s tím aktem. A doufám, že jsem tímto zareagoval na všechny otázky a že jsem to stihl. Děkuji vám mnohokrát. A pane Vinvan, děkáme velice rychle, protože čas nás tlačí. Paní předsedkyně, možná mě ještě zajímal ten vztah té General Safety Regulation. Tak prosím, rychle zareagujte. Ano, to je skvělá otázka, měl jsem na to zareagovat. Vlastně to teď vidíte na obrazovce. Jsme plně přesvědčeni, že konektivita, kooperující systémy, automatické systémy mu se musí zblížit. Tyto tři prvky zatím byly rozvíjeny hlavně odděleným způsobem, ale my si myslíme, že toto by se mělo dát dohromady a už se analyzuje mnoho možností, synergií a ve svém sdělení komise v rámci třetího mm, balíčku mobility oznámila, že chce mít jednotnou platformu, která se postará o to, že budeme dále analyzovat a využívat tyto přínosné synergie. To znamená, ty systémy se doplňují a potřebujeme je všechny. Děkuji vám mnohokrát. No a jistě o tomto bodu budeme ještě hovořit na příš, příštích týdnech. Děkuji vám všem mnohokrát. A nyní se dostáváme k našemu dalšímu bodu programu. Mm, a sice budeme mít výměnu názoru s generálním ředitelem DG Move, panem Ololajem. A jak víte, naše poslední výměna názoru v září 2017 bylo, tedy se konala před rokem. Takže je třeba obnovit dialog, který je pro prospěch obou našich institucí téma, se jistě neomezí pouze na balíček mobility. Děkuji vám mnohokrát, pane Hololej, za to, že jste mezi nás přišel a že nám představíte priority komise ve všech sektorech dopravy. Je to veliká výzva, kterou musíme společně zvládnout do konce našeho mandátu. Nejenom tedy do něho, ale alespoň do něj. Po vašem úvodním slovu dostanou slovo koordinátoři a všichni, kteří se budou chtít vyjádřit a dávám vám hned slovo, pane Hololej. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, drahá Karimo, vážení eh, Členové výboru, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že mohu být opět mezi vámi na výboru TRAN pro, na výměnu názoru. Myslím si, že my všichni si uvědomujeme, jak rychle čas letí a jak dospíváme rychle k závěru tohoto volebního období. Proto dovolte, abych ještě jednou zdůraznil, jak velmi si já i můj tým váží vašeho angažma v tom, abychom pokročili v evropské dopravě a mobilitě. Také bych rád řekl, jak velice si vážím úzké spolupráce, kterou máme a díky naší společné odhodlanosti se nám daří dosahovat společných cílů, stejně tak jako dobrých výsledků, na které se můžeme ohlednout a kterých ještě, ještě dosáhneme. Dovolte, abych vám také poděkoval za to, jak jste přispěli k celé řadě akcí, které komise organizovala či spoluorganizovala, například neformální rada v Talenu minulé září, konference Connecting Europe, eh, kde se eh, hovořilo zejména o CEFu, jak by měl být zohledněn ještě více ve víceletém finančním výhledu a také ten tý dny v Lublaně. Vy jste nás vynikajícím způsobem podporovali v této oblasti. Za to všechno vám patří můj srdeční dík. Platí to pro celou řadu členů tohoto výboru, ale zejména pro předsedkyni paní Karimu Deli. Jejíž účast, jejíž eh, angažmá a vášnivé příspěvky a konstruktivní duch vždy přispěly k dobrým výsledkům naší spolupráce. Dosahujeme závěrečného stádia naší spolupráce na závěr tohoto mandátu a myslím si, že by byla dobrá příležitost pro to, abychom se ohlédli za tím, čeho jsme společně dosáhli. Ale také bych rád upozornil na to, co je ještě ve vyjednávání protože byť v omezené míře je před námi ještě určitá doba pro dosažení dalších cílů. Doprava čelí obrovským příležitostem i výzvám. Bezpečnostní hrozby, digitalizace, dekarbonizace, nové business models. Stále ještě máme příležitost pozitivně přispívat k reakci na tyto výzvy abychom završili práci na návrzích, které jsou ještě na stole. Jaké byly klíčové úspěchy? Dovolte, abych na některé z nich upozornil na obecné úrovni. Ehm, doprava se stala mainstreamem. To bylo tak důležité napříč všemi politikami trvale udržitelného růstu při vytváření nových kvalitních pracovních příležitostí. A tento úspěch se odráží v prominentním místě na Connecting Europe Facility a dalších fondech, které byly výsledkem našich vyjednávání pro další rozpočet Evropské unie. Optimalizujeme také synergie s naším bezpečnostním sektorem za zohlednění sociálních, ekologických hledisek i finančních aspektech. Prostě zvolili jsme daleko holističtější přístup než v minulosti. Doprava je velice významnou složkou všech politik před určitou dobou přece jenom si se udalo něco, za co chci poděkovat našemu výboru a sice schválení čtvrtého balíčku mobility. Také vám děkuji eh, za spolupráci na aktu v přenesené pravomoci týkající se infrastruktur v roce 2017. Eh, díky angažovanosti výboru Trana se nám POS dosáhlo dosáhnout také dobré výsled, dobrého výsledku ve schvalování příslušného nařízení. Nařízení eh, vstoupí v platnost eh, za necelý týden a tady hrál parlament zcela zásadní roli díky pozměňovacím návrhům, které zlepšily náš návrh. Děkuji zejména panu Neskovi, který významnou měrou přispěl k dosažení vyváženého kompromisu s radou nařízení zajistí bezpečné letectví za zohlednění ekologických aspektů a je to významný krok v upevňování našeho regulačního systému za zahrnutí inovací a nových technologií. E, tímto nařízením je Evropa také konkurenceschopnější. To je nesmírně důležité pro udržení naší konkurenceschopnosti i na regulatorní úrovni. V silniční dopravě já vím, že silniční bezpečnost je prioritou vaší politiky stejně tak jako naší. Proto vám chci poděkovat za vaši podporu, neutuchající podporu v této oblasti. Zlepšování našich návrhů týkající se kvalifikace profesních řidičů je jenom jedním z takových úspěchů, ale ještě se k tomu vrátím. Také chci upozornit na nařízení týkající se uznávání profesních kvalifikací v tuzemské vnitrozemské plavbě, což přispělo k bezpečnosti a umožnilo atrakty, zatraktivnění této profese. Čili děkuji mnohokrát výboru TRAN i za podporu tohoto ekologického způsobu dopravy. Co nám zbývá, jaké výzvy? No já jsem upozornila ty úspěchy a teď, co nám ještě zbývá na stole? A je toho dost. Dlouhodobý rozpočet, s tím začnu, jak komisařka Bulk, tak i já jsme předložili návrh pro CEF 2021 až 2027. Výbor TRAN již diskutoval o této zprávě minulý týden CEF 2 a to bude zcela zásadní. Je třeba docílit rychlého pokroku pro zabezpečení nového rámce čerpání fondů, což musíme schválit ještě před koncem tohoto volebního období. A teď několik bodů. 2021 až 2027 se domníváme, že ten tý eh, budou vyžadovat investice 350 miliard a dodatečně 700 miliard pro sítě a další dopravní potřeby. Díky této potřeby investic jsme navrhli posílit rozpočtovou položku pro CEF na 42,3 miliardy a to je důležité pro obálku v soudržnosti v dalších obálkách a také jsme navrhli 6,5 pro vojenskou mobilitu. Vojenská mobilita je velice zásadní a je také eh, stejně tak jako ten T, eh, klíčová pro zabezpečení souhry civilních a vojenských eh, aktivit. Dále máme pracovní plány pro tentý koridory a také jsme představili detailní rozpis sítí. To všechno poskytuje důležitou analýzu a umožňuje nám dosažení cílu do roku 2030. Evropský mandát pro nařízení 2017 bylo také nesmírně důležitý ležité. Tady eh, jsme vybrali celou řadu projektů i díky spolupráci s vaším výborem a jsme si jistě s tím, že Iveta Radišova a Matias eh, splní jej svůj mandát, stejně tak jejich předchůdci a posílí tým koordinátorů. Ve spojence jsme navrhli také nařízení pro usnadnění implementace projektu TEN-T. Cílem je zjednodušit Eh, administrativní postupy. A já vás povzbuzuji, aby se rychle pokročilo. Od roku 2014 už bylo podpořeno více než 640 společných projektů v hodnotě 23,3 miliard eh, eur bylo to více než 2000 eh, příjemců, kteří se zúčastnili těchto projektů, které se orientují na trvalé udržitelné způsoby dopravy, jako vnitrostátní plavbu a další opatření. Eh, a také se tyto projekty týkaly celé řady za projektu pro zvýšení bezpečnosti. A to je v souladem s naším závazkem, který máme s 15 členskými státy, které se zavázaly ke spolupráci v této oblasti. Seznam vybraných projektů eh, založených na 2017 a Cezaru komise záhy předloží a už teď připravujeme také proces vyhodnocování pro 450 milionů Eh, což byla částka, která byla vyčleněna pro další projekty, jejichž financování by mělo začít být uvolňováno eh, příští rok, zejména v oblasti navigace a intermobility. <laughs> Eh, v roce 2017 také jsme pracovali na bezhlučné dopravě. Jako vždycky jsme ochotni diskutovat o všech těchto iniciativách s vámi. A teď dovolte, abych přišel k balíčku mobility, největší návrh, který jsme předložili během Junckerovy komise. Tento významný balíček potvrzuje prioritu, kterou komise dala modernizaci regulačního rámce pro dopravu. Zcela jasně odráží naše odhodlání zaobírat se nejrůznějšími výzvami, o kterých již jsem se zmínil. Co se týče mob- balíčku mobility, jedna Všichni víme, že některé návrhy stále ještě rozdělují názory, ale přesto mě těší, že mohu říci, že v určitých složkách se dosáhlo úspěchu, zejména stav vyjednávání s radou a parlamentem týkající se směrnice eh, TTS, eh, protože vidíme, že věci se hnou správným směrem a doufám, že vyjednávání v této odborné eh, složce brzy dále pokročí. Dále mě těší, že výbor hlasoval také eh, o našem návrhu týkající se specifického druhu vozidel, ale Myslím si, že třeba, že tady ještě panují rozdílné názory, jistě dospějeme k vyváženému řešení. Dovolte, abych poděkoval eh, všem zpravodajům, panu Salinimu, Idejs, panu Monteirovi, paní Revo a paní Klún, která se zaobírala zdaň, otázkou zdaňování vozidel. Paní Kalenen, co se týče vysílání pracovníků a další, kteří pracovali na kabotáži a dalších tématech. A přece jenom litujeme, že plenární zasedání v červenci zamítlo náš návrh týkající se vnitřního trhu. Já si myslím, že to je promeškaná příležitost protože tady zatím ještě máme nekoordinovaná vnitrostátní pravidla, která nezaručují správný rámec pro společnosti operující v oblasti dopravy. Ani tady nemáme stejnou úroveň ochrany Status quo není řešením. Je důležité pro eh, zaměstnance, ale i zaměstnavatele, abychom dospěli k vyšší harmonizaci. A teď se soustředíme na to, co je nejdůležitější. Kabotáž, eh, vysílání pracovníků, tachografy a jsem si jist, že dospějeme ke společné dohodě, pakliže Evropský parlament a rada budou eh, spolupracovat konstruktivním způsobem vy, výbor TRAN, se vždycky snaží nacházet kompromisy. A to bude, když se budeme soustředit na společné evropské zájmy v sektoru dopravy a pro řidiči. To, co nám ještě zbývá, jasné. Kabotáž, vysílání pracovníků a tak dále. Teď je zapotřebí politické vůle, abychom dosáhli nezbytných kompromisů. A teď členské státy a stakeholder si přejí, abychom dosáhli pokroku a jsem si jist, že společně se nám podaří nalézt vyvážená řešení jak pro příslušný sektor, tak pro příslušné zaměstnance. A doufáme, že rakouské předsednictví bude moci završit práci tak, aby mohla být zahájena třístraná jednání a tudíž vás žádáme o flexibilitu tak, abychom mohli mít legálně rámec pro dopravní sektor záhy. Mohu vás ujistit, že DG Move je vám vždycky k dispozici sedm dnů v týdnu v nastávajících týdnech. A teď Mobility 2. Už jsem hovořil o práci paní Ajuto v této oblasti. Ehm, také tady bylo pozitivní hlasování ve výboru TRAN a my doufáme, že rada bude schopna dospět pod rakouským předsednictvím k dohodě. Jak všichni víme, některé strany si nepřejí. Vidí, e, nepřejí, aby se pokročilo v této složce na silničním balíčku, ale e, doufejme, že a víme, že Evropský parlament je ochoten okamžitě začít vyjednávat s radou, jakmile na radě bude dosažena pozice, která bude zralá pro vyjednávání. A my budeme pokračovat v boji i s radou v této složce. Druhý balíček mobility týkající se směrnice o čistých vozidlech rozhodným způsobem může přispět dekarbonizaci dopravy. Vítám pozitivní stanovisko výboru TRAN. Teď musíme zabezpečit, abychom tyto tři směrnice schválili během stávajícího parlamentu. A potom tady byla další složka týkající se autobusu. A já velice vítám konstruktivní přístup pana zpravodaje a doufejme, že i rada zaujme konstruktivní postoj. Třetí balíček znamená dosažení toho, aby systém mobility byl čistý, bezpečný a efektivní pro všechny občany. První, silniční bezpečnost, bezpečnost na silnicích, to je prioritou naší agendy samozřejmě z velice dobrého důvodu, protože už jsme dospěli k určitému pokroku v posledních dekádách, ale přesto ještě minulý rok zemřelo na silnicích 25 tisíc občanů a šestkrát víc jich bylo ještě vážně zraněno. Já vím, že my všichni chceme dospět k pokroku v této oblasti a já vím, jak vy silně nás v tomto angažmá podporujete. Potom tady máme další balíček týkající se infrastruktur a my navrhujeme, Eh, inteligentní asistenci, pomoc na základě zhrnutí nových technologií, aby se zabezpečilo, že všichni uživatelé silnic budou méně zranitelní a budou moci mít užitek z nejnovější technologie. Protože některá zranění jsou ještě důsledkem nevyužívání těchto nových technologií. Také se snažíme zlepšovat pravidla v silniční infrastruktuře a v řízení bezpečnosti silničního provozu. Nechceme je aplikovat jenom na silnicích TNT, protože to je pouze 8% vlastně stávajících možností. Oba návrhy jsou nesmírně důležité pro zvýšení bezpečnosti na silnici a děkuji vám za vaši neutuchající podporu i a doufejme, že v interinstitucionálních jednáních záhy dospějeme k pokroku. Také se chceme dostat dále, abychom mohli zavést další opatření pro těžká nákladní vozidla která by poskytla lepší komfort řidičům těchto vozidel. Potom tady máme další návrh týkající se digitalizačních opatření v TENTI a také pro námořní dopravu a elektronické poskytování informací. Tyto návrhy se navzájem doplňují a zlepší odstranění administrativních překážek aby se poskytovaly informace napříč státy Evropské unie, abychom skutečně odešli od těch velkých balíků papíru a mohli plně využívat elektronickou technologii. Občas je třeba prolomit ty bariéry, které ještě existují a potom tady máme také postup ten T, o kterém už jsem se zmínil, Streamline a velice vítám jmenování zpravodaje pro toto téma a doufám, že třístranná jednání budou moci být zahájena co nejdříve, abychom završili práci na té složce ještě do konce tohoto legislativního období. Chtěl jsem se jenom zmínit o některých ještě zbývajících tématech aviace, eh, letectví. Tady jsme dosáhli dobrého pokroku na návrzích týkající se konektivity, eh, čili propojení na mezinárodních letištích. Děkuji panu Teličkovi a velice mě těší, že teď už běží tři strana jednání schválení. Eh, této nové regulace zůstává prioritou této komise. Je skutečně na nejvýš významné, abychom eh, toto nařízení mohli záhy začít uplatňovat. A také doufám, že se nám podrží dosáhnout shody na tomto tématu do konce roku. Dobrého pokroku bylo dosaženo také ve spolupráci s díkající se dohod, dopravních dohod s třetími partnermi včetně ASEANu a dalších zemí. Je třeba vyřešit otázku, jakým způsobem hájit evropské teritorium a v tomto kontextu chci především zdůraznit také dohodu s Ukrajinou, která čekala na podpis více než pět let a to nelze akceptovat. Co se týče odborných prací na nařízení 1008-2008, již víme, že rakouské předsednictví začalo diskuse s Avia 13. července. Také doufáme, že třístraná jednání budou moci být zahájena záhy. SES 2 Plus zůstává blokován ještě oběma evropskými legislativci, jak všichni víte. A my podporujeme úsilí parlamentu vede ne pane Marinesku, abychom mohli tady také poskytnout nějaký nový impuls. Rakouské předsednictví zvažuje, jak nejlepším způsobem dospět k výměně názorů na tomto tématu a když to nepůjde teď, tak aby to mohlo být završeno pod rumunským předsednictvím. A teď, co se týče práv že cestujících po železnici, tady také vítáme intenzivní a konstruktivní spolupráci s vaším parlamentem. Některé písemné pozměňovací návrhy se liší od dohodnutých cílů. Mm, to se týče zejména naší snahy o zjednodušené postupy. A mm, nemůžeme tady riskovat příliš zdlouhavá vyjednávání. Nezapomínejme na to, že chceme dosáhnout rovnováhu mezi zlepšení práv pro cestující a také zlepšení kvality a finančního dopadu na sektor dopravy. Měli bychom také završit práci na kvalitě eh, života těch, kteří na mm, silnicích i železnicích pracují. Komise se těší na spolupráci v této oblasti. A teď, co se týče přístavů, eh, v červnu došlo k významným závěrům na radě a Teď se tím zaobírá parlament. Víte, že se také jedná o snížení objemu odpadu z lodí. A z lodí je e, třeba, abychom se zaobírali působností, která by měla pokrývat všechny přístavy a všechna plavidla. Já eh, velice vítám práci paní Meissnerové a rád bych řekl, že komise se těší na rychlé schválení této zprávy v parlamentu, což umožní zahájení dalších prací a doufám, že legislativci by se na to mohli oba dohodnout eh, na začátku příštího roku. A na závěr bych rád řekl pár slov o Brexitu, protože víte, že je to velice komplexní téma. Brexit by mohl ohrozit dopravu, zejména nebude-li dohoda se Spojeným královstvím. Eh, komise informovala Evropský parlament, členské státy i příslušné zúčastněné strany i veřejnost o možném dopadu Brexitu v nejrůznějších způsobech dopravy. A je třeba, aby spolupracovaly jak evropské organizace, agentury, tak také příslušné národní úřady a všechny ostatní zúčastněné strany na radě a v parlamentu by mělo dojít k dalším jednáním. Pokračujeme také ve vyjednávání nejrůznějších a zohledňování nejrůznějších scénářů Brexitu a v tom budeme pokračovat v následujících týdnech. Na závěr, paní předsedkyně, vážení členové výboru, dovolte, abych vám všem opět poděkoval za to, že jste mi pozvali a aby, abych vám znovu poděkoval za vaši neutuchající podporu během posledních čtyř let. A tato vynikající spolupráce mezi výborem TRAN a komisí jistě bude pokračovat. Je důležitější dnes než kdy jindy, abychom semknutě pokračovali v naší spolupráci v následujících měsících, zejména co se týče eh, financování transportu a balíčku mobility. Těším se na vaše příspěvky, otázky a učiním co nejlepší. Pokusím se zareagovat ze všech sil na všechny vaše připomínky a nebudu-li schopen odpovědět srozumitelně na vaše otázky, zabezpečíme, abychom doplnili mou, moje odpovědi ještě písemnou cestou. Děkuji vám mnohokrát. Pour se dérouler d'agenda. Um, ano, tam uh, je o 8 měsíců a já bych, eh, než se pustíme do diskuze, chtěla uvítat naše hosty, pana Dominika Riketa. Máme tady 18 návštěvníků z SNCF železnice, železniční společnosti, kteří přišli mezi nás a já je tady vítám. Eh, já se omlouvám, vy jste si mysleli, že tedy projdete nepozorování, ale to jste se spletli. V každém případě vás vítáme. A pane Holovej, předtím, než projdeme eh, naš, náš program, tak bych chtěla zejména poděkovat komisi za jednu věc, která eh, přispěla k tomu, že se mi velmi ulevilo během léta. Slyšela jsem ministra vnitra, poté, co v Janově spadl most po tom dramatu, tak jsem, eh, tak jsem si vyslechla, že to je kvůli Evropě. A já bych chtěla poděkovat eh, komisi za to, že ty věci opět uvede do pořádku. Toto drama samozřejmě neproběhlo kvůli Evropě. Toto drama Eh, proběhlo, protože nebyla učiněna no, důležité politické rozhodnutí a to, že bezpečnost infrastruktur nebude prioritou a to neplatí pouze pro tento rok, to je věc deseti a dvaceti posledních let. A tady opravdu investice musí být využity pro bezpečnost našich občanů, ale to tak eh, nebylo a potom oni to svalují na nás a říkají, že to bylo kvůli Evropě, takže Tady je na komisi, aby včasně zareagovala, protože pokud necháte utéci čas a necháte dlouho platit, že to je kvůli Evropě, eh, tak eh, my nikam nepokročíme. Takže já vám děkuji za to, že se k tomu jistě vyjadříte. A pak se v létě stala ještě druhá věc a já za to bych vás chtěla poděkovat. Za vám chtěla poděkovat, je to pro mě velmi důležité. Chtěla bych vám poděkovat za slyšení s občany, eh, pokud jde o změně letního o střídání letního zimního času. To je velice důležité, to je velké, velký projev konzultace občanů v Evropě. 6 eh, milionů Evropanů během dvou, třech týdnů zareagovalo a já jsem um, slyšela, jak pan Juncker říká, ano, nasloucháme občanům a to je přesně to, jak je třeba v Evropě postupovat. Konzultace s občany, uh, přiblížit je naší práci, kterou my uh, tady děláme na výboru pro dopravu a je důležité je zapojit do rozhodování a já vám v každém případě děkuji za vaši iniciativu. A nyní bez prodlení zahajuji diskuzi s panem Will van den Kampem v první řadě. Budete mít bohužel pouze tři minuty, ale eh, pro vás, pro vás je to dost, protože vy hovoříte vždy stručně. Paní předsedkyně, velice vám děkuji. Já jsem si skoro myslel, že to zasedání zrušíte, odložíte a otevřeme si šampáňu. Když slyším to, co zde říká pan Hololaj, tak jsme jeden z nejúspěšnějších výborů na světě, protože jsme hluboce změnili politiku dopravy. A je to samá chvála radost a nadšení. To vše, tím vším se vyznačuje pan Hololaj. Ale my jako lidé z té bubliny, paní předsedkyně, si musíme dávat pozor na to, abychom se nech, nechválili přes příliš, protože eh, mimo tu bublinu se k nám nechovají tak pozitivně, jako dnes pan Hololaj zde. Jsem velice rád, že tom eh, podtónu jeho projevu pravidelně také oslovoval radu a to s ním souhlasím. Komise a parlament, jak je známo, se často shodnou rychleji, než eh, se shodné rada a členské státy v mnohem ještě pokulhávají. Tam opravdu eh, pan Holaj má pravdu. Mám čtyři otázky. Samozřejmě nechci vám tady kazit teď tu dobrou náladu, ale neměli jste ten balíček Mobility 2 a 3 předložit o něco dřív? Protože teď je tady 6 měsíců, vám to trvalo 4 roky, než jste dali dohromady balíček eh, Mobility 2 a 3, než jste ho prezentovali. A já si myslím, že jste tady mohli být rychlejší. CEF. Paní předsedkyně, všichni tady hovoříme o CEFu, ale peněz tam bude méně. Neustále se diskutuje current prices a fixed prices a tak. Ale jde o to, že tam prostě bude méně peněz. I když CEF je nazírán jako jeden z největších úspěchů. Jak na to může pan Hololaj zareagovat na tuto poznámku? A paní předsedkyně, Stupňující se výzva je otázka udržitelnosti a dopravy. Já vím, že pan Hololaj je velký znalec oblasti letectví a já bych rád slyšel, jak ICAO a EU dále budou pokračovat v oblasti emisí v letecké dopravě. A také EU, IMO, emise v oblasti námořní, protože to jsou dvě témata, která budou hrát důležitou roli i v budoucnosti v tom budoucím funkčním období. A potom, paní předsedkyně, také balíček Mobility 1. Za chvíli nás čeká schůzka koordinátorů, kde to budeme probírat. A já vidím, že každý si pěkně odpočal a vybavil se na to a má chuť, aby prostě eh, tu mobilitu 1, ten balíček zdárně dotáhl a že po té přípravě budeme moci v listopadu na plénu hlasovat. Bude nás to stát trochu potu, ale souhlasím s panem Hololajem, že nemůžeme nechat tuto věc nyní spadnout pod stůl, protože pak by všechna ta energie, kterou jsme do toho napřeli, přišla v ní več. Děkuji. Děkuji, vy jste téměř dodě, dodržel svůj čas. Nyní má slovo pan Ertuk. Tři minuty. Dobré Dobré ráno, děkuji. Rádi vás vidíme mezi námi, děkujeme vám za vaše slova. Já vám položím eh, okamžitě své otázky, mám tři. A jedno téma je pro nás velmi důležité a pro mě obzvláště, je to infrastruktura Eh, kterou budeme muset do budoucnosti rozšířit, tak aby obstála v budoucnosti, zejména pokud to alternativní eh, paliva, to jsou eh, nejrůznější dobíjecí sloubici CNG, CNG a tak dále. A teď bude to také rozhodující, proto jestli se nám podaří dosáhnout dekorbanizace a těch příslušných cílů. Vy jste to řešili, um, vy jste na to vyčlenili 800 milionů euro, to je důležitý krok, ale těch 800 milionů, jak všichni víme, um, jsou v podstatě něco jako kapka, která dopadá na horký kámen, nebo možná to není až úplně tak, ale přesto to není dostatek. A e, proto společně se stínovými zpravodaji ve své zprávě z vlastní iniciativy hovořím o tom, jakým způsobem to celé můžeme e, povzbudit. Požadujeme 2,5 miliardy euro e, celkem z veřejných prostředků. My si myslíme, že by to mělo být možné, protože nakonec za lví podíl by mělo zodpovídat vlastně tedy sám průmysl. Jak to vnímáte vy, že bychom to chtěli eh, tímto způsobem celé více eh, povzbudit? Za druhé, předseda komise Juncker eh, oznámil, že chce víc stříc občanům, kteří se účastnili toho dotazování na internetu. Bylo to několik milionů občanů a já opravdu děkuji všem, kteří toto zrealizovali. Já, nenapadlo by mě, že se přihlásí tolik lidí a teď samozřejmě na to musíme navázat navázat a pokračovat. A mě by zajímalo, jak komise v příštích týdnech a měsících se k tomu chce postavit. Můžeme ještě během tohoto eh, volebního období počítat, eh, během tohoto mandátu počítat s nějakým legislativním návrhem. A poslední věc, ta se týká letectví. Paní komisařka Bolc nám před časem slíbila, že se ujme sociálního rozměru v letectví. A eh, v prosinci 2015 2015 to byl součást, byla součást eh, letecké strategie, eh, která tehdy byla předložena, ale od té doby nedošlo k žádným konkrétním krokům. Víme o studii, kterou vy jste na komisi zadali, eh, v tom smyslu, že ty atypické pracovní vztahy, smlouvy na nula hodin a zanedbávání národních pracovních předpisů jsou pouze špičkou celého ledovce. A proto můj dotaz. E, jaké, jakou politickou podporu v tomto smyslu můžeme od vás očekávat v budoucnosti a jak budeme reagovat e, nebo čelit tomu sociálnímu e, dumpingu a různým jiným nešvarům. Děkuji, paní Foster, máte slovo. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám za velmi eh, komplexní eh, zpětnou vazbu o těch věcech, které jsme samozřejmě zvládli dobře a také o těch věcech, které se musí dále řešit. Samozřejmě ten balíček mobility a já stále doufám, že tam je způsob, jak to řešit. Já tady samozřejmě nebudu ale jsem velmi eh, příště, ale jsem velmi hrdá eh, na eh, náš výbor a na práci, kterou jsme tady vedle komise odvedli. A vždy samozřejmě doufám v nejlepší výsledky. Eh, chtěla bych se reagovat na to, co říkal Vim eh, Vandenkam, pokud jde o CEF. A samozřejmě, když se podíváme na ten rozpočet ve víceletém finančním rámci a na fondy soudržnosti a tak dále, tak si myslím, že je pravda, že eh, výbor pro dopravu a hlavně dopravní projekty by měly mít dostatečné finanční prostředky. To je v zájmu všech, když se to týká, když, když chceme dosáhnout udržitelnosti, do dobrého životního prostředí, eh, tak pokud budeme mít dobrou infrastrukturu, tak to samozřejmě odlehčí mnoha jiným problémům, znečištění vzduchu a tak dále. Chtěla bych eh, pohovořit o jednom mém oblíbeném tématu, jak dobře víte, a to je letectví. Eh, a máte pravdu, ano, EASA, pokud se podíváme na revizi, které eh, dochází. Tam je potřeba to samozřejmě eh, aktualizovat. My tady máme zprávu o dronech eh, samozřejmě a to jsou věci, které jsou důležité, je potřeba je zohlednit, ale jedna z oblastí, která se mě dotýká, je fakt, že nařízení 261 Eh, jak si zaostává. Eh, můžeme říci, že to není, že ráda se s tím není schopná vypořádat, že má nedostatek politické vůle a tak dále. A pak je tady fakt, že komise eh, předložila určité pokyny, ale teď je o to, že je tady mnoho různých případů před soudem a řeší se to různě a opravdu je to obrovský chaos a já si myslím, že teď se to dostává na světlo, když se podíváte na letošní léto, na tu eskalaci eh, ATM a na ty letecké záležitosti, tak eh, já tady samozřejmě nechci poukazat prstem na jednotlivý členský stát, eh, ale ty stávky v letectví, ty mají nějaký důvod a víme, jaký a bylo to opravdu pravidelně tak eh, ta přerušení dopravy, to je opravdu strašlivé. A samozřejmě, eh, že my tady nemáme v zodpovědnosti zabývat se kolektivním vyjednáváním jednotlivých organizací a tak dále. To se, toho se musí ujmout členské státy a tak dále. Ale máme práva spotřebitelů a samozřejmě eh, pracovníků. A, a ehm, tedy ta přerušení dopravy, ta byla opravdu velmi rozsáhlá. Představte si, jaké to mělo důsledky, náklady, to je opravdu nepřijatelné. Takže já si myslím, že opravdu potřebujeme, aby se projevila skutečná politická vůle, abychom se z toho vymotali. Ehm já vím, že eh, v konečné fázi jsou za infrastruktury zodpovědné členské státy. My víme, že eh, potřebujeme eh, více infrastruktury a přistávacích ploch já nevím, co další, ale samozřejmě i tady musí být politická vůle. Musíme nalézt nějakou cestu vpřed. Děkuji vám a jsem si jistá, že jedna z dalších věcí, některé z těch dalších věcí, pardon, ty věci, které jsem zmínila, že naleznete cestu vpřed. Děkuji, pan Talička, tři minuty. Děkuji, já chci ocenit ten velmi komplexní přehled pana generálního ředitele, jeho pohled s velké měrou sdílím. On hovořil o politickém profilu, eh, o dopravy, eh, to je relevantní a Samozřejmě, i toto jsou cesty, jak propagovat dopravu. A jde to, je to opravdu na této, tomto výboru i na komisi, že se nám to podařilo. No je zde hodnocení pozitivní, ale možná to nezdílejí zcela veřejnost, jak říkal Vim, a to bychom měli zvážit. A upřímně řečeno, Někdy jsou zde velice kvalitní koordinátoři ten t, když je naslouchám tady nebo jinde. Ale někdy mám e, problém pochopit, v čem jsme pokročili a jak to potom má chápat veřejnost. A to je tedy ta otázka komunikace, jak komunikujeme. Měli bychom se zlepšit v monitorování implementace měřitelných indikátorů a možná bychom měli také citlivě komunikovat a něco, co tady ale slyším, mě připomíná i propagandu před rokem 89. Omlouvám se, že to tady takto říkám, ale musíme zvážit způsob, jak komunikujeme. CEF. Zde tomu dost věřím. Nemyslím jenom, eh, co se týče té celkové částky. Mnoho kolegů uvedlo, že se zde musíme zlepšit. A já jsem zvědavý, co řekne pan Juncker ve svém projevu o stavu Unie. Já vím, že nemůžete to komentovat, ale zda konečně pochopil, jaký je význam dopravy v evropských politikách, protože zde mi chybí opravdu skutečná podpora něčeho, co je skutečně úspěšné a něco, co je přínosné pro občany i pro hospodářskou sféru a pomáhá jim růst. Tak jsem zvědavá, co, zvědavý, co k tomu řekne. Potom balíček mobility. Ano, chceme zde ehm, podat výsledek. Promarnili jsme příležitost v červenci, ale nemělo by to být za každou cenu. Komise a komisař by měli pochopit, že je že nechceme mít jednostranná opatření členská státe, které by ohrozily společný trh. Musíme mít zde vyvážený výsledek a musíme do toho napřít velké úsilí. Teď bych ještě měl tři poznámky na závěr. Za prvé, ocenil bych, kdyby na konci mandátu komise by byl takový odkaz pro budoucnost, kde by se poukázalo na to, kde bychom měli udělat trochu více práce, aby to byl takový politický dokument. Například integrovaný prodej jízdenek, něco, co by měli lidé pochopit, kde bychom měli opravdu pokročit ku předu, kde bychom to měli zlepšit to je promeškaná příležitost také potom v eh, té, eh, některých politických dokumentech se na to poukazuje. Potom index konektivity. Zde odkazuje na setkání TNT v Talinu. Pokročili jsme kupředu. Zdá se, že to je malá záležitost, ale je to nesmírně relevantní pro každý nástroj v oblasti dopravní politiky. A také Brexit já vím, že to je na Micheli Barnierovi a že se do toho dává mnoho úsilí, ale když s ním diskutujeme a se uh, oficiálními zástupci na jednotlivých pracovních skupinách, já bych opravdu rád viděl, že někdo prošel legislativu z hlediska toho, co musíme udělat, aby to bylo jasné. A my bychom to měli dělat v tomto výboru s vaší pomocí. Děkuji mnohokrát, pane Teličko. Vidíme, jak vášnivý jste a děkuji, že jste i v té vášni prostě dodržel ty tři minuty. Takže další, prosím, pan Talon. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji vám. Vítejte, pane generální řediteli Holola. Já teď k otázkám. E, změna klimatu znamená, že třeba změnit naše politiky a e, jenom Eh, se podívejme na to, jak se zvýšily emise i v letectví, ale někdy je dokonce levnější letět, než jet vlakem. No tady by měla být učiněna jiná opatření a dále je daleko snažší koupit si elektronické letenku, než si koupit jízdenku na železnici. A Proto by bylo třeba tady zlepšit situaci. Eh, když si chcete koupit dlouhou cestu po železnici eh, k překračující hranice, tak velice často musíte jít do nějaké kanceláře, někde to koupit a to trvá dlouho, zejména když prostě jedete nějakou dlouhou cestou s celou řadou přestupů. Jedním, jednou z možností, jak přimět lidi, aby více využívali železnici, je mít lepší systém možnosti kupování jízdenek. A tady je zapotřebí politické iniciativy, protože železniční společnosti uvažují jako monopoly a e, ne tolik e, uvažují o mm, e, blahu cestujících je třeba, aby tady byla tak, byly také otevřené údaje, aby existovaly webové stránky, eh, eh, které by prostřednictvím nichž by se mohly kupovat železniční jízdenky, když chcete cestovat napříč Evropou, ale měla by tady existovat právě možnost také srovnávání cen. Eh, pustí se iniciativa nějaké takové věci? Prosím, další. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji generálnímu řediteli za to, že mezi nás přišel. Eh, já bych se chtěla zmínit o několika důležitých otázkách. CEF a prostředky pro Jižní Evropu. Je důležité uvolnit odpovídající prostředky na infrastrukturu. To se znovu ukázalo toto léto, zejména když se jedná o bezpečnost evropských občanů. Ale samozřejmě nikdy není k dispozici dostatek prostředků a CEF eh, je založen na konkurenceschopnosti hospodářském růstu a vytváření koridoru, ale členské státy potom musí sami rozhodovat, aby eh, te, a potom zase dojde k prioritnímu pojednávání z centrální úrovně, co se týče koridoru. Eh, Itálie navrhla také svá opatření, ale já si myslím, že třeba zohlednit více Jižní Itálii. Nedomníváte se, že nový návrh CEF zase e, způsobí znevýhodnění určitých oblastí, především jeho evropských oblastí? Samozřejmě se to týká také vnitrostátních rozhodování, ale my jenom chceme doufat, že se neodstneme, prosím, na konci v pořadí, eh, abychom mohli vytvořit správné financování pro propojování severu a jihu. My všichni víme, Eh, eh, jaké jsou ty čtyři hlavní cíle, ale mám pocit, že tady dochází ke stagnaci. Tady, abychom přece dosáhli eh, možnosti zvýšení konkurenceschopnosti a zapotřeby úspor zase někde jinde. Chybí nám tady kontrolní centra a také dálkové řízení. Nedomníváte se, že například v rámci Evropského jednotného nebe by se nemělo ještě jednou uvažovat o nových opatřeních týkajících se budoucího plánování? Neexistuje tady nebezpečí ohrožení bezpečnosti cestujících? Eh, je to důležité pro eh, třetí období. A teď co si myslíte o atypických eh, vztazích v zaměstnání. Já mám ještě 30 vteřin a teď k balíčku mobility. Eh, my jsme v minulých měsících velice intenzivně pracovali na možnosti řešení problematiky v silniční dopravě, zejména v oblasti sociálního dumpingu a kapotáže. Velice často řidiči, zejména v Jižní Evropě, musí pracovat za strašlivých podmínek a tady chybí už jenom pár kroků eh, k nějakému řešení. A já prosím také výbor z zaměstnanost, aby se tady lépe snažila něco udělat v této oblasti, potřebujeme lepší pravidla, lepší využívání nových technologií a e, pilot projekt GNSS je nutno podpořit je třeba také e, nesoustředit se jenom na volební kampaně, ale dělat něco více tady. Děkuji mnohokrát, paní Amáto. A teď se obracím na pana Hololaje aby na, mohl um, odpovědět našim koordinátorům. Máte slovo, pane Hololaj. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také všem koordinátorům za jejich příspěvky, děkuji i za vaše otázky a pokusím se na ně odpovědět podle svého nejlepšího vědomí svědomí. Nejprve bych rád začal tím, že řeknu něco k tomu, co jste řekla i vy, paní předsedkyně, Znovu vám chci poděkovat za vaše laskavá slova. Myslím, že to, co jsme také viděli v létě, mm, ty reakce, které následovaly po Eh, té tragédii, eh, kdy eh, spadl most a kdy se začala obvinovat Evropa, tak já si myslím, že my jsme vždycky součástí řešení a nikoli v součástí problému, takže vám mnohokrát děkuji také za vaše laskavá slova. A teď dovolte, abych něco řekl k letní přestávce Eh, eh, to byla skutečně nevýdaná zkušenost, kterou jsme měli. Když jsme zahájili konzultační období v těchto dnech, eh, měli jsme určité problematiky s IT systémy, protože jsme si nikdy nemysleli, že bychom měli tolik reakcí lidí na tu otázku ukončení letního času naše E, naše systémy se zrovnily. Dostali jsme víc než 60 milionů odpovědí a jak jste právem řekla, ten obrovský zájem evropských občanů e, v této záležitosti, ale také našli jsme způsob, jak je zapojit a také evropští občané můželi, mohli vidět výsledek, jak se reaguje na jejich přání. Takže děkuji vám za to, že jste vyjádřili své názory. A teď nás čeká další krok. Teď možná anticipuji, to souvisí s tím, co řekl pan Ertok, protože on se zeptal také na letní čas a na tom, co uděláme s výsledky. Myslím si, že teď je naprosto zjevné, že i komisař Olčan a předseda Juncker se naprosto jednoznačně vyjádřili o příštích krocích, které budou následovat. Bude se to diskutovat i na kolegii seminářů a pan předseda Juncker jasně řekl, že v současné době to proskumáme a završíme konzultační proces, který bude zveřejněn v příštích týdnech. Což také znamená, kdybyste se ptali, zda dojde k spolurozhodování, tedy zda toto bude rozhodnuto v spolurozhodování, komise jistě takový ten, takovýto návrh předloží. Eh, je třeba aby nejenom došlo k tomu, že se třeba zakáže používání letního času, ale v dobrém duchu subsidiarity eh, abychom prostě velké věci řešili na té evropské úrovni, menší se řešila v kompetenci jednotlivých člán států. To si budou potom řešit členské státy sami také, ale jistě o tom se ještě bude diskutovat, takže moje odpověď na vaši otázku je ano, my vás s výsledkem analýzy seznámíme s výsledky konzultací tedy a komise na základě toho předloží svůj návrh. Proč jsme to urychlili? Protože chceme, aby to byl tento parlament, který bude mít příležitost rozhodnout, protože když se to bude spožďovat a spožďovat a spožďovat, no tak už by to nebylo na tomto parlamentu. Takže i na vás bude rozhodnout, jaký bude výsledek pro evropské občany. Pane Ololaji, jenom malá oprava, jestli, až bude-li to na pořadu jednání, tak to bude díky výboru TRAN, který schválil své příslušné usnesení. Takže ne abyste řekl, že potom eh, výbor TRAN zaujme svůj postoj. No, no, no, to, ne, ne, ne, to je díky výboru TRAN. Takže pracujeme ruku v ruce. Tady to jsem chtěla upřesnit, že to bylo vítězství výboru pro dopravu. Paní předsedkyně, máte naprostou pravdu. No ale mě tak trochu odradil intervence nebo příspěvek pana Vande Kampa, abych tady nebyl furt tak pozitivní a nepěl na vás chválu. No ale máte naprostou pravdu, tento výbor hrál významnou roli v tomto tématu. No a nyní k panu Vanderkampovi. Já si skutečně myslím, že bychom měli hovořit i o úspěchu a nejenom o tom, co se ještě neudělalo a co se nepovedlo. A já vím, že vy jste velice umírněný a skromný v tomto ohledu a vy byste jistě si přál, aby se nám podařilo dosáhnout více i já, ale já jsem již z povahy optimistický člověk a proto jsem přesvědčen, že je nutno také říci, kolik toho bylo dosaženo ale samozřejmě je to také díky té pozitivní agendě, kterou se zaobíráme a díky vynikající spolupráci s tímto výborem. Ano, a vy jste tady hovořili o balíčku Mobility 2, zda bychom nemohli být rychlejší. No ano, byli bychom bývali, mohli být rychlejší, ale zároveň bylo třeba zabezpečit kvalitu, lepší snadnější eh, právní úpravy, odstraňování administrativních zátěží a obhajovat také ale tu kvalitu a substanci. A vždycky je tady takové potýkání se s tím, s tou snahou jít rychleji nebo dosáhnout větší kvality. A nelze se vzdát jednoho pro druhé. Ano, vždycky můžeme být lepší, vždycky můžeme být rychlejší, ale je třeba být, zůstat také realističtí. A já si myslím, že toto téma si zasloužilo delší dobu, abychom získali lepší kvalitu ve výsledku. A teď k CEFu. CEF byl výborný nástroj a tento výbor ohromně obhajoval CEF a jak už jsem řekl, váš výbor a obhajoba CEFu, kdy se diskutovalo o nejrůznějších forech o budoucnosti CEFu, bylo jistě obrovským přispěním k tomu, že máme takovýto výsledek na stole. No ano, bylo by lepší mít více peněz. Kdo by nechtěl mít více peněz? Ale je třeba zohlednit také okolnosti, Musíme eh, se rozhodnout a jak velmi dobře víte, většina těch rozpočtových linií je seškrtána a zatímco CEF seškrtán nebyl. Takže já si nemyslím, že máme více peněz, ale ehm, když si dáme všechny ty věci dohromady, tak to znamená, že jich není méně. A, a navíc to ještě není konečný příběh, protože se o víceletém finančním rámci ještě diskutuje a parlament s radou budou nakonec muset diskutovat o závěrečném výsledku eh, VFR. A já jsem si jist, že budete i nadále usilovat o velmi ambiciozní CEF, který zohlední všechny investice, všechny potřeby Mm, my jsme hovořili o 350 eh, miliardách eh, pouze na tu jednu klíčovou síť, ale samozřejmě by bylo možné to použít ještě mnohem více. Samozřejmě si uvědomujeme, že Evropa čelí mnoha četným výzvám. Máme tady eh, migraci ehm, a další věci. Je tady mnoho peněz, které musí být vynaloženy na uspokojení těchto potřeb. Vše musí být vyvážené a samozřejmě pro váš výbor je nejdůležitější doprava. Potom pokud jde o udržitelnost dopravy, tak eh, já si myslím, že eh, z toho našeho práce vycházela eh, a váš výbor také, komisařka Bulc vždy zdůrazňovala, jak důležitá je dekarbonizace dopravy. My všichni víme, že doprava je velkým producentem CO2 a ty kroky, které podnikáme, musí být míněny velmi vážně nízkouhlíková mobilita a celý ten proces. My, my to myslíme vážně. A také si uvědomujeme, že potírání klimatických změn to není nic regionálního, je to globální záležitost a proto musíme zajistit, že budeme mít eh, spolupráci s dalšími klíčovými eh, partnery, mm, eh, protože, jak víme, tak třeba nebe nezná hranice. A Eh, ty diskuze, které jsme eh, vedli v IMO, IKO eh, během této tohoto mandátu této komise. To bylo naprosto zásadní. Před několika lety jsem měl možnost prezentovat na tomto výboru výsledek jednání na ICAO a tam šlo o to, abychom usnadnili úplně první mezisektorovou dohodu o snižování emisí v letectví a my jsme tam vytvořili ten rámec a teď ta práce pokračuje, máme pozbudivé výsledky eh, z hlasování červnové rady ICAO a samozřejmě to asi bude eh, dále potřeba rozvíjet během podzimu, ale myslím si, že se už blížíme eh, k tomu globálnímu schématu, který je také ambiciozní. A co je ještě důležité, potřebujeme, aby se do toho zapojilo stále více zemí, Mm, tam je asi 75 členských zemí. abych to samozřejmě mohl vyhledat ve svých dokumentech, ale to asi není nezbytné, abych měl tady konkrétní číslo. Ale my každopádně můžeme usilovat o víc a musíme oslovit více zemí, eh, vytvářet kapacity v rozvojových zemích například, aby eh, také drželi krok. A to je důležité. A to ještě není eh, dotaženo dokonce, ale tím směrem se skutečně ubíráme a komisařka byla na radě ICAO a odvedla tam velmi důležitou práci, projev před radou v červnu a budeme na podzim v tom duchu pokračovat. Budeme eh, i nadále usilovat o dohodu eh, v letectví globální povahy. A eh, v Dubnu na MEPC, na ten výbor na ochranu životního prostředí, přišel s ambiciozním plánem na snižování emisí v námořní dopravě. A teď jde opravdu o to stejné, abychom to uvedli do praxe, abychom zajistili, že to bude dotaženo do podrobností, eh, jak to bude vypadat do roku 2050, eh, i v návaznosti na diskuzi v IMAO. A eh, samozřejmě i tento eh, výbor eh, se do toho zapojil, byla tam snaha usnadnit tam mezinárodní vyjednávání a komise to vše chce protlačit, protože to je jediný, jediná cesta, jak vlastně pokročit dále v globálním měřítku. Pokud jde o otázku nízkouhlíkové mobility a příslušné infrastruktury. Pan Ertuk, eh, ano, jsem přesvědčen, že eh, tady potřebujeme více finančních prostředků a před nepříliš dlouhou dobou proběhlo velmi zajímavé jednání zavedení EU, jak dále eh, prohloubit využívání alternativních paliv. A tady je samozřejmě klíčová právě infrastruktura, kterou potřebujeme pro elektrická vozidla, hydrogenová vozidla a, a, a LNG. Potřebujete investice, samozřejmě. Na jedné straně tady máme směrnici o alternativních palivech a tady je potřeba to vše provádět. České státy musí investovat do nabíjecích eh, eh, stanic, eh, stanic pro hydrogenová vozidla a tak dále. A musíme myslet nově. Možná by bylo dobré zamyslet se nad tím, jaké další nástroje můžeme nasadit. A jedna z těchto myšlenek byl Fond pro čistou mobilitu. A vy jste tady v tom vyvinuli velkou aktivitu. Velmi jste tlačili na to, aby se to pohnulo vpřed. A také jste diskutovali o pozměňovacích návrzích na a, a jiný. a mm, já si myslím, tam zatím to ještě není dotaženo do konce, ale my na to můžeme společně zapracovat. A to by v budoucnosti podpořilo rychlejší vývoj e, směrem e, k dotažení do konce, k tomu, abychom to opravdu vyřešili. Paní Foster, děkuji vám za vaše připomínky a za spolupráci. E, Eh, já vím, že tady ještě budete, ale eh, až odejdete, tak vám budete opravdu chybět, protože vy jste byla velmi užitečná v mnoha ohledech. V některých věcech jste byla velmi kritická, ale vždy to bylo velmi podnětné a je to vždy příležitost své s vámi diskuzi bylo to užitečné a já doufám, že to vnímáte stejně. Pokud jde o CEF a o to mít nějaké, nějaké seriózní eh, nástroje pro investice do infrastruktur, ano, tady to vnímáme úplně stejně. CEF je velmi dobrý nástroj, to se prokázalo. Mm, eh, už toho byla vynaloženo opravdu mnoho a pokud je rok 2021, Eh, tak eh, tam se to zohledňuje a uživatelé to také zohledňují. Potom letectví. Eh, Změňovali jste 261 a mm, také jste vysvětlili, jakým výzvám jsme museli čelit. A já s vámi plně souhlasím. Ano, je to opravdu velmi eh, nešťastné, že během pěti let jsme se neposunuli dál, ale my jsme se snažili neustále tlačit na ta jednotlivá předsednictví, ale byl tam ten problém s definicí území a to eh, bylo jako takový stín nad všemi těmito věcmi, eh, pokud jde tedy o dohodu v letectví, i pokud jde o Ukrajinu. Kvůli tomu se to celé zadrhlo a, samozřejmě mezi tím se dále vytvářela legislativa, už se to vlastně odklonilo od té původní myšlenky a my to musíme teď vyjasnit a až bude možné to posunout dále, tak rozhodně ty kroky učiníme, protože tady je velké očekávání i ze strany zúčastněných stran. Oni čekají na to, až to bude vyjasněno. A za vaši pomoc děkujeme, to vyjasnilo ty věci a usnadnilo to i pro národní e, orgány e, při prosazování těch věcí, e, to, že mohli některé věci najednou lépe interpretovat. A, a jsou tady ty povinnosti 261, které nejsou naplňovány a na druhé straně můžete říci, že možná ty povinnosti jsou až eh, příliš eh, eh, extrémní. Dále, velmi závažná záležitost, která se hrála důležitou roli během tohoto léta. Je to nepřijatelné v červnu, v červenci a v srpnu spoždění, eh, ke kterému docházelo v Evropě, to bylo více než v roce 2017 celkem, za celý rok 2017 v letecké dopravě. Možná, jestli jste cestovali leteckou dopravu, tak se nám to všem stalo. Eh, všichni jste narazili na nějaké spoždění. Eh, dotýkalo se to 20% letů v Evropě. Tam docházelo k nějakému spoždění. A stejná situace se zopakuje příští rok, pokud nic nevylepšíme. A vy jste tady odkázali na stávky, ano, uh, aerolinky tady o tom velmi uh, intenzivně hovořili, že uh, to ovlivnilo tu situaci, ale v létě to vlastně tak ani nebylo, protože stávky způsobily pouze 9% spoždění um, a um, Tady v podstatě no, se to dotýkalo hlavně tří sektorů nebo lokací. Nebudu, nebudu na to upozorňovat, ale nebudu to zmiňovat, ale jistě jste o tom slyšeli. A pokud je o celý rok, tak kapacita a e, vybavenost Eh, zaměstnanců 54% a stávky 15%. Takže jak vidíte, eh, tak ten reálný problém je s kapacitou. A s nedostatečným plánováním, pokud je o kontrolory a eh, tam, kde se poskytují služby. A na to bychom se měli zaměřit. Je to největší výzva, které čelí evropské letectví a bude mu čelit i v příštích letech. Prosím, už máme málo času. Ano, já jsem chtěla zareagovat na pana Teličku, ale on už odešel. Chtěl jsem jenom říci, že jsme byli svědky dost velkého pokroku v tom základním aktu. Také jsem předtím nezmínil pana Pipra, který zde odvedl dobrou práci a myslíme, že to dotáhneme do konce roku. A index konektivity, jistě pracujeme na tom, nebylo to jednorázová věc, zlepšujeme to a rozhodně plánujeme aby, to, abychom jej rozpracovali. Další řečník hovořil o železnici a jak přimět lidi k tomu, aby spíše cestovali vlakem. Máte pravdu, bylo by to lepší, kdyby le- více cestovali vlakem, zvláště na krátké vzdálenosti, ale jde i o ten sektor jako takový. Myslím, že se zlepšil, ale správně jste řekl, že to odvětví eh, nebylo dlouho výkonné nebo nedávalo k dispozici příslušná data, a která by umožnila například eh, jednotný způsob rezervací, jako máme v oblasti letectví, ale ono se to pomalu mění díky vám také, protože čtvrtý železniční balíček e, umožnil prostě tlačit na to, abychom z toho získali více a už jsou i sofistikovanější systémy v oblasti rezervací. A to plánování cest a přístupnost dat, to pro nás bylo vždy nesmírně důležité téma a pracovali jsme na něm a předložili nejrůznější návrhy a budeme zde pokračovat a to s takovou intenzitou, jako ty budeme rádi, když lidé budou cestovat více vlakem a když vlak bude spolehlivější dopravní prostředek a i přístupnější pro lidi. Paní Damato hovořila o CEF a souhlasím rozhodně, je to tak, že zde je infrastruktura, které by pro, prospěly eh, výraznější investice, ale sama jste říkala, je to na vládách členských států, aby rozhodly, jak využívat peníze z CEF a z fondů EU. A není to komise, která jim řekne, musí to zainvestovat tam nebo tam. My máme síť TNT, ta pokrývá všechny země a také většinu regionů. A dokud se peníze tedy budou používat na té síti TNT, tak vlastně závisíme na těch členských státech a důvěřujeme jim v tom, že oni předloží ty příslušné návrhy, které se postarají o tu soudržnost v dané zemi. O tom jednotném nebe. Jestli je zde nějaké riziko, že by byla ohrozená bezpečnost. Ne, bezpečnost je vždy na prvním místě Eh, nikdy neuděláme žádný kompromis v oblasti bezpečí a byli jsme toho svědky i letos. Například 7,5 milionů letů eh, v Evropě tento rok bezpečně vzlétlo a přistálo. A máme zde opravdu nejvyšší míru eh, bezpečnosti ve světě a a i když z AV2 přejdeme na AP3, tak to bude stejně bezpečné jako předtím. Ještě bych řekl, paní předsedkyně přerušuje řečníka, omlouváme se, už je dosti pozdě. A nyní máme druhé kolo dotazů. Prosím, pan Bar. A jenom na jednu minutu, prosím. Děkuji vám pane je za to, co jste zde říkal, i za chválu na adresu našeho výboru pro dopravu a také, že jste poopravil obrázek o stávkách. Zde jste hovořil velice jasně a myslím, že bylo opravdu nezbytné to říci. Můj kolega Ismail Ertuk už to nadhodil a sice otázka, hodlá komise ještě něco předložit v otázce sociálních aspektů pracovníků v letectví? Protože právem zmiňoval atypické formy zaměstnávání a ne férovou hospodářskou soutěž v EU, sociální dumping a poukázal také na příslušné studie. Já si vzpomínám, že se konala velká konference, kde byla i paní komisařka Bulc a také komisaři Tyson a od té doby se vlastně neděje nic, nebo aspoň nic neslyšíme o tom. A je důležité, aby komise ještě v těch příštích měsících, které jí zbývají, se věnovala a předložila něco socia- otázce sociálních aspektů zaměstnanců v letectví. Děkuji. A nyní má slovo další řečnice. Děkuji, doufám, že nebudu hovořit příliš rychle, ale mám spoustu dotazů. Pane generální řediteli, tlak eh, komise na náš výbor, abychom rychleji přijímali určité texty v rámci balíčku mobility, to je něco, co vede na eh, k selhání, na plenárce a eh, v zájmu tohoto balíčku si myslím, že by se komise neměla vměšovat do parlamentního harmonogramu. Evropský parlament nebyl schopen přijmout pozici před koncem roku a proto by mě zajímalo, toho, jestli chcete stáhnout své návrhy, abyste předložili eh, nové. Pokud jde o sociální rozměr toho balíčku, eh, začali jste již navrhovat eh, nové řešení, tak jak požaduje Evropský parlament i Rada? Posílíte sociální dialog a konzultaci sociálních partnerů ve věcech, které se dotýkají zásadních kompetencí odborů a různých organizací. A proč tady nemít velkou konzultaci občanů, pokud jde o sociální práva pracovníků v dopravě? Myslím si, že by to bylo zajímavé pro všechny. Poslední otázka k životnímu prostředí v rámci balíčku pro mobilitu. Máte tady nějaké věci eh, k cílům rakouského předsednictví, tak abychom se dohodli eh, o eh, mítném na silnicích a kdy začnou trialogy. Děkuji. Monsieur Zlotowski, la parole est à vous. Děkuji, pan Zlotowski, jedna minuta. E, Děkuji bardzo, paní direktorze, Já mám dva pytania tyž. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane generální řediteli, já mám dvě otázky týkající se balíčku mobility. Za prvé. E, koordinátoři budou rozhodovat co s ním, ale na červencovém plénu se ukázalo, že žádná z těch stran se nebyla schopná dohodnout na kompromisu. Takže je dosti nepravděpodobné, že se během tohoto funkčního období tato záležitost dotáhne, zvláště co se týče vysílání pracovníků v dopravě. A to je druhá otázka, kterou mám. Před dvěma lety komise zastavila ten eh, postup o porušení eh, legislativy eh, vedené proti Francii a Německu a začali pracovat na vytvoření lex specialis, ale teď už na něm nepracují a pravděpodobně do konce funkčního období už nic neudělá, takže chcete se vrátit zpátky k tomu řízení? Pane Rike, Děkuji, paní předsedkyně. První otázka. Brexit je téma, ke kterému se nebude vyjadřovat. Je tady nejistá situace, jak víte, komise navrhla určité kroky, ale když nebude parlament, i když parlament přímo není přidružen k této diskuzi, bude hlasovat a to bude rozhodující k ná, ke konečnému návrhu. A uvažujete o zapojení také našeho výboru a ostatně, jaké bude řešení pro nezbytné přizpůsobení, jak nás můžete přičlenit? Druhá otázka. Vy jste tady zdůraznil eh, rozpočtové závazky, které máme. Eh, jaký pocit má no, DG pro dopravu týkající se těch dvou milionů eur, kde dochází ke změně rozpočtu aby tady byly dvě centralizované zprávy prostředků. Děkuji mnohokrát, pane Rike. A teď dostává slovo pan Kramer na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. V Bílé knize 2011 bylo rozhodnuto 10 cílů a 14 iniciativ. Co se z toho stalo? O tom bych měl rád zprávu. Druhá zpráva, práva cestujících force majeure, vyšší síla, nebo pardon, vyšší moc, otázka vyšší moci. Eh, vy říkáte, že tady je vyšší moc, když jsme chtěli hovořit o právo na stávoko. A eh, dík, ale Spolkový ústavní soud řekl, že to je třeba eh, to je třeba zohlednit. Já bych rád věděl, jakým způsobem tedy zohledníte toto rozhodnutí Spolkového ústavního soudu pro právo cestujících a ne se stále odvolávat na vyšší moc. Eh, teď, eh, jak můžete přimět členské státy k tomu, aby peníze šly i do těch malých skolinek, například Polsko evropskými penězi od Krakova až do hranic financovalo všechno, ale Němci to dělají jenom do chodbusu, do to zna, tedy. A pak tady chybí 15 kilometrů, eh, které chybí k propojení tohoto koridoru a k uspoření jízdního času dvou hodin. Nebo Brusel, Valencia. Kdyby se tady udělalo jenom 8 kilometrů, tak byste mohli uspořit dvě hodiny jízdy. Jaké možnosti máte, abyste přiměli země k tomu, aby také uvažovali evropsky a nejenom eh, ve vnitrostátním ohledu? Děkuji mnohokrát a teď pan Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom dvě krátké připomínky. Já naprosto souhlasím s vámi, eh, s panem Hollem také a s kolegy v tom ohledu, že čtvrt července to nebylo zrovna slavné hlasování tady v Evropském parlamentu. Ale podívejme, co mě znepokojuje, je pasivní postoj rady. Eh, domníváte se, že tam dojde k pohybu? Já se ptám, protože jsem byl stínovým zpravodem čtvrtého železničního balíčku a rád bych viděl nějaký druhý scénář tak jako jsme to měli u čtvrtého železničního balíčku, protože, jak si asi dobře vzpomenete, měli jsme už první čtení připravené bývalém legislativním období, pak jsme měli obrovskou mezeru mezi postojem rady, pak jsme měli vynikající text parlamentu, ale bez politické podpory a to byl obrovský problém. Takže vidíte tady nějaký pohyb na radě v tomto ohledu? A ještě krátká otázka dvojí využívání ten sítí. Já nespochybnuju to velkou ideu, která zatím vězí, ale nedomníváte se, že by tady mohlo být možné paralelní financování a jaké by to mohlo mít důsledky pro CEF, protože CEF už trpěl uh, nejrůznějšími fondy EFSI a tak dále. Takže mm, není tady nějaké ohrožení. Děkuji a nyní má slovo paní Grapiny na minutu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Dovolte, abych poděkovala komisi. Dovolte, abych velice ocenila slova pana Hololaje, eh, toho, co tady řekl je třeba, abychom viděli plný obsah sklenice. Když hovoříme o konektivity, o vnitřním trhu, říkáte, že to je odpovědnost státu, když se jedná o infrastruktury, ale moje otázka je, když evropské peníze se poskytnou členskému státu, Jakým způsobem můžeme dosáhnout takové infrastruktury, zejména na železnici, aby to bylo skloubeno prostě, když infrastruktura o východních partnerů nefunguje, to bude mít samozřejmě dopad i na západní infrastrukturu, jak tedy lépe zabezpečit to propojení. Eh, podívejme se na vlak, tady mám, ale máme také oblasti, kde už vůbec koleje nejsou. Mm, eh, čili co můžeme dělat, co se týče balíčku mobility, nebyl schválen. Můžete říci, když doprava z východní země do západní země eh, překračuje Eh, eh, nějaký stát, nedochází tady k dumpingu mezd. Děkuji vám mnohokrát. Další. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropská komise se zdá, má důkazy, že došlo k manipulaci ze strany lobbystických výrobců, což by mohlo opět vést k problematice v CO2. Po Dieselgateu měly být zavedeny nové měřící metody ale společné výzkumné oddělení komise zdá se, má přehled o tom, že teď se eh, nadsazují ty hodnoty měřící proto, aby se systém jaksi nafoukl, aby umožňoval nafouknuté výsledky a tyto hodnoty mm, potom bude snadně, budou snadně dodržovatelné pro výrobce. Jak je to tedy s tím měřícím postupem? Splní to také ty cíle do roku 2025? Pomůže to? Ne. Jedná se také o otázku, tedy zda něco o těchto manipulacích víte a jak proti tomu chcete bojovat. Paní Demonte. Jste poslední řečnicí, která vznese dotaz. Děkuji mnohokrát. Já se mohu jenom připojit k tomu, co řekla předsedkyně na zahájení schůze v souvislosti se zřícením mostu v Janově. Je to smutné, že místo předseda rady tam, kde zemřelo 43 lidí, najednou mm, začíná využívat demagogicky eh, tuto událost eh, z populistických důvodů. Eh, jak to vypadá se znovu vybudováním, protože tady přece jsou prioritní bezpečnostní otázky. Eh, druhá otázka. Letecké společnosti letectví Ryanlicht. O tom se hodně hovořilo v létě na základě různých problémů, ke kterým došlo v souvislosti se stávkami. Eh, došlo k pokusu eventuálního očkodňování, co může komise dělat, aby se lépe chránila práva cestujících. Děkuji mnohokrát. Pane Hololaj, máte teď obtížnou úlohu, abyste jste na všechno odpověděl asi během tři minut. No, protože nemáme 20 minut, je mi to líto. Prosím, máte slovo. Thank you, thank you. Děkuji vám, nesmírně vám děkuji, paní předsedkyně. A dovolte mi také, abych poděkoval všem poslankyním a poslancům, kteří položili své otázky. Pokusím se zareagovat podle svých nejlepších schopností. A je možné, že některé ty odpovědi bude třeba ještě zaslat písemně, pokud nebudou dostatečně detailní zde. Pane Bach, já se omlouvám, že jste se musel zeptat vlastně na to tež, co pan Ertuk. Já jsem skoro chtěl zareagovat, když jsem pochopil, že jsem vyčerpal řečnickou dobu, takže to moje chyba, že jsem odpovídal příliš dlouho na ostatní otázku. Sociální práva v letecké dopravě, to jsou důležitá témata a také to máme jasně uvedené v strategii pro letectví, že musíme udělat něco pro to, abychom zajistili, aby sociální práva evropských občanů byla garantována i v oblasti letectví, což obecně tak bývá. Každý měsíc máme bilaterální setkání s odbory, kde řešíme také různé sociální aspekty v letectví a typické formy zaměstnávání a to, jak řešit jednotlivé problémy. A vy jste, myslím, na to tak poukazoval, podnítili studii, abychom zjistili, jaké další kroky jsou zapotřebí, co je třeba změnit na těch stávajících pravidlech eh, 1008 2008. A zvláště definice toho pojmu home base. A až se nám to podaří, tak jistě pokročíme i v dalších oblastech. Zprávu hodláme publikovat do konce roku, zabývá se různými sociálními aspekty, včetně atypických forem zaměstnávání. A až eh, nyní probíhá studie a konzultace a 80% tu a 20 eh, eh, zaměstnanců posádky zareagovalo. Potom musíme zjistit, zda to je nebo není v souladu s těmi stávajícími obecnými pravidly, která řeší tuto problematiku v EU. A jak jistě víte, a tento výbor, předsedkyně výboru také to dala jasně na vědo, jevo, nebude žádný nový legislativní návrh, který by komise ta stávající komise předložila. Eh, tato komise už nebude předkládat legislativní návrhy, ale uděláme detailní analýzu, kterou odprezentujeme koncem roku nebo začátkem příštího roku, pokryje řadu témat a jasně také načrtne akční eh, plán, co by se mělo dělat v budoucnu, které poruchy podniknout. Takže opravdu je to téma, které bereme vážně. Chci poukázat také na to, že v mnoha oblastech je to na těch vnitrostátních orgánech, aby vymáhali uplatňování pravidel. A zvláště tedy v těch zemích, kde některá tato témata se možná jsou aktuálnější než jinde. Takže i tento dialog momentálně probíhá. A to je důležité. Dále zde zazněla otázka k balíčku mobility, nebo bylo jich i více. Paní Revo říkala, že bychom na to neměli tlačit. Jistě, já si myslím, že nejde o to, že bychom na něco tlačili, ale chceme prostě všichni najít nějaké řešení a máme na to zájem. Takže já bych ten tlak definoval jako tlak pozitivní, nikoli negativní, protože všichni se asi dohodneme na tom, že ta stávající situace je horší než jaké by byly ty kompromisy, které bychom museli udělat eh, při cíli odsouhlasit ten balíček 1. A my jsme vám k dispozici neustále, kdykoliv, pokud máte potřebu nás konzultovat. Ne, otázka je, že za to stáhneme, když se nedohodneme do konce roku. Ne, nestáhneme. Další témata rakouské předsednictví a to zda je podpoříme v tom, aby se posunuli v prvcích životního prostředí v balíčku mobility. Rozhodně ano. Velice úzce spolupracujeme s rakouským předsednictvím a snažíme se na ně pozitivně tlačit. A také doufáme, že pokročíme zde. Ale opět je zde opravdu velmi málo času, všichni si to uvědomujeme a je třeba zde také učinit různá těžká rozhodnutí. A musíme se zaměřit hlavně na ty oblasti, kde eh, chceme a můžeme dosáhnout řešení. Ale to samozřejmě si vyžaduje mnoho úsilí i z naší strany. Obecně rakouské předsednictví eh, vedlo řadu bilaterálních rozhovorů v létě a i nyní. Myslím, že jste se na to ptali a očekáváme koncem tohoto měsíce předložení kompromisních návrhů na radě, protože jste se ptali, jak to vypadá z pohledu rady. Ano, na radě je to obdobně složité jako zde, ale myslím, že možnosti, jak to překonat, tady jsou. Musíte prostě ponechat stranou extrémy, protože ti, kdo jsou na těch extrémních koncích, nedosáhnou svého plně, ale je třeba, myslím, teď extrémy z hlediska toho návrhu. A když to necháte stranou a podíváte se na ten střed, tak to je první krok, který nás přivede ke kompromisu. A potom všechny ty věci jsou navzájem propojené. Nemůžete říct, eh, vyřeším jedno a ty ostatní řešit nebudu. Takže je to takový balíček, který je třeba dát dohromady a když se to podaří, tak ten výsledek bude dobrý. A samozřejmě snáze se to říká, než eh, v praxi realizuje. Pan Zlotovský se ptal na stávající eh, řízení o porušení smlouv. Jistě, tak všechno je na stole a nic jsme z toho stolu nevzali. Momentálně jsme velmi optimističtí, pracujeme s tím balíčkem mobility a i když ta věc ještě pokračuje, tak si myslím, že by nemělo smysl v těch řízeních nějak násilně, intenzivně pokračovat. Ale pokud dospějeme závěru, že tady řešení není, tak prostě musíme udělat to, co komise dělá, musí dělat, to je implementovat evropské právo a používat k tomu všechny nástroje, které má k dispozici. Pan Rike se ptal na eh, Brexit. Ano, my jsme zde eh, předložili dva návrhy týkající se připravenosti, už jsem je zmiňoval a bude to formou eh, eh, spolupráce s výborem TRAM, takže budete eh, o tom informovaní, budete vědět, co je na stole. Rozpočtová omezení. Tak, jistě, zde je řada možností, jak investovat do infrastruktury. Není pochyb o tom, že nejlepší nástroj je CEF, ale máme fond soudržnosti, regionální fondy, a různé další investiční programy EU a myslím, že to tak to bylo pro 12% dopravních e, projektů, ale je třeba to celé pokombinovat. E, v CEFu tam jsou ty granty a ty jsou zásadní a zde trochu reaguji anonymně na otázku, která zazněla, týkala se železnice a železniční infrastruktury. To, co tam chybí, ta chybějící propojení železniční infrastruktury, tak takhle. Ty granty ne, jsou k tomu, aby podpořili řešení těch eh, úzkých míst a těch přeshraničních oblastí. Protože zde hrají granty zásadní roli, aby ta síť fungovala jako celek. A pan Kramer správně poukázal na to, že jsou v oblasti železničních sítí oblasti, kde, do kterých se neinvestovalo. A vím, že jste na to poukazoval v minulosti už opakovaně. A, ale my jsme na to nezapomněli, my jsme to také zmiňovali v našich diskusích s členskými státy, ale nakonec je to prostě volba členských států, ale my jim říkáme, podívejte, máte nástroj CEF, máte možnost řešit ten to chybějící propojení, proč, to, proč byste to tedy neudělali? Bez ohledu na ten váš příklad, neměli jste to stávat ničemu, ale byl jsem také svědkem občas toho, že se udržují tyto chybějící části, nebo že se ne, ponechávají, aby tam prostě nevstoupila konkurence na trh. A to je také důležité někde například zrušili železnici, aby se prostě zbavili rizika, že by jim někdo vstoupil na trh. Takže já myslím, že toto je třeba prostě změnit. Ptal se se na bílou knihu, na to musím zareagovat písemně, já to teď nevím přesně z paměti, co jsme získali, co ne. Ale před čtyřmi lety se konalo hodnocení, tak myslím, že ta eh, bílá kniha byla relevantní i s ohledem na onu dobu. A teď si věří, teď bych mm, řekl, možná, že říkám příliš mnoho, bude prostě na příští komisi, aby se zabývala tou bílou knihou a musí tam potom eh, ti politici budoucí rozhodnout, zda je ta bílá kniha ještě relevantní, tak v té podobě, ve které je, a jak vytvořit ten náležitý rámec pro dopravu. Já vás já vás přeruším, pane Holaj, eh, protože jste hovořil dlouho, 10 minut 30 a my budeme mít teď zasedání koordinátoru, máme tam důležitý program, takže si myslím, eh, že ostatním, kteří vystoupili, odpovíte mailem. Děkujeme vám, eh, že se tomu tak horlivě věnujete. A Myslím si, že s eh, ohledem na to, na kolik otázek pan Holelaj odpověděl, můžeme mu zatleskat.